Good morning. we start? Dobré ráno, měli bychom začít. Um, my own delays. Yes, everybody's still catching up on the news. Všichni pořád ještě poslouchají zprávy z dnešního eh, rána. Tak a teď eh, k záležitostem eh, výboru pro vnitřní trh a našemu programu. Máme tu běžná oznámení, jakože web streaming je k dispozici online. A Máme nové číslo našeho věstníku, newsletteru. Máme dvoje zápisy z 29. září a z 10. Eh, a 11. října. Takže nebudete-li mít do konce tohoto zasedání žádných výhrad, budeme považovat zápisy za schválené. A nyní aktualizace údajů o triologu. Eh, mám tu dvě věci, které vám chci sdělit. Eh, za prvé, přijali jsme zprávu 13. července, měli jsme první trialog 27. září a to bylo té směrnice o střelných zbraních a 25. října se konal další trialog my jsme podpořili na technické úrovni e, to, ten náš text ohledně bezpečného uchovávání střelných zbraní a také co se týče autorizace pro nezletilé, také ohledně prodeje na dálku. A navíc na politické úrovni se diskutovalo, jaké má být označení jak se mají vyměňovat eh, informace, tak aby to bylo efektivní. A potom otázky týkají se sportovních střelců a eh, zbraní ke sběratelským účelům a muzejních zbraní. Dlouho jsme hm, diskutovali eh, o zdravotnických záležitostech, lékařských stanoviscích ohledně držení zbraní a potom ohledně kategorizace zbraní, u zbraní A a B. A já bych ráda připomněla, že je tu velká podobnost mezi tím, jaké je stanovisko rady a e, parlamentu, tedy dvou kolegislátorů. Ale samozřejmě nic není dohodnuto do té doby, dokud není dohodnuto eh, všechno. A chtěla jsem poznamenat, že je tu opravdu veliká podobnost těch stanovisích. Co se týče eh, služební cesty do Ženevy minulý týden, dva dny eh, jsme byli v Ženevě, abychom lépe pochopili i mezinárodní spolupráci a technickou harmonizaci podporovanou globálními orgány jako EOECE e e a také ohledně mezinárodních veřejných zakázek a také ohledně spolupráce s VTO společně se zástupci EU e, jsme jednali se zástupci těchto organizací. Hovořili jsme o silniční dopravě, to bylo ten první den a to silně souvisí právě s typologickým schvalováním vozidel. A e, v Ženevě bylo řečeno, že je tu celá řada e, různých opatření, které se týkají e, legislativy EU, která vyžaduje vysoké prvky ochrany ohledně životního eh, prostředí. A potom se hovořili o eh, harmonizovaném testování lehkých užitkových vozidel a typologické schvalování v rámci EU NCA. Je eh, jasné, že Evropská unie je dále ve schvalování tohoto typu a a e, takto můžeme dále spolupracovat s UNECE e, na posilování našich e, standardů. Delegace se setkala s panem Markem Van Huklem a velvyslancem, velvyslancem ve VTO a, a také velvyslancem v OSN za EU. Hovořili jsme o záležitostech, které se týkají kompetencí výboru IMCO Slyšeli jsme, že jasný zájem týkající se lokalizace údajů v obchodních eh, diskuzích a také snižování tarifních bariér oproti netarifním celním eh, bariérám, které jsou považovány za zásadní v tom, co se děje v globálním obchodu. Eh, také jsme hovořili o dalších možnostech spolupráce. Také jsme se sešli se zástupci VTO ohledně veřejných zakázek, hovořili jsme o vládních zakázkách a dohodách ohledně vládních zakázek. Velice zajímavé, um, velice se byl celý tento program, já se ještě jednou omlouvám za to, že to bylo uspořeno na poslední chvíli, ale to bylo způsobeno, jak víte, tím, že byla zrušena naše cesta do Číny. Máte nějaké dotazy? Andreas? Ano, děkuji vám, paní předsedkyně, za prezentaci tohoto postupu, eh, zejména co se týče legislativy v oblasti zbraní. Já jsem se pouze chtěla zeptat, zda můžeme počítat s tím, že za slovenského předsednictví dospějeme k dohodě, protože se domnívám, že slovenské předsednictví se tady velice angažovalo a bylo by žádoucí, abychom se dostali co rychle kupředu. Možná, že byste mohla k tomu něco říci? Učinili jsme veliký eh, pokrok a je to značně podobná pozice jak eh, předsednictví, tak eh, parlamentu, ale je tam rozdíl proti stanovisku komise. Nyní čekáme na to, až komise a rada nám poskytnou určité informace. A zejména se jedná o vyjasnění ohledně e, nařízení o deaktivaci. A a jak jednotlivé rejstříky spolu budou spolupracovat ohledně údajů, které se žádají. A třetí věc. Včera jsme měli zasedání stinových zpravodajů a chystáme se napsat radě a komisi, eh, že od nich očekáváme určitou informaci, protože to není parlament, kdo by zdržoval celý tento postup, ale potřebujeme pracovat lépe, eh, zejména co se týče deaktivace. Děkuji, Vicky. Stanovisko komise bylo velice extrémní, eh, velice vzdálené od stanoviska Evropského parlamentu a rady. Máme nějaké známky, že by komise chtěla změnit svůj postoj? Komise není kolegislátorem. No to já vím někdy nebývá Někdy nebývá tak, vel, tak velká blízkost mezi stanoviskem e, parlamentu a rady, ale tentokrát musím říci, že trialog je, e, má vynikajícího předsedu, je, jsou ta zasedání výborně vedena a to velice přispívá k řešení. Samozřejmě, že tam jsou rozdíly e, mezi stanoviskem Rady, parlamentu a komise na druhé straně a parlament s radou jsou kolegislátoři, tedy ještě jednou připomínám. Let's move on to item seven, which is Eva Parnova's. Přejdeme k bodu sedm. To je stanovisko o evropských iniciativách. Eva Parnova má slovo. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně, kolegové. Já bych velice chtěla poděkovat za vaši spolupráci na tomto tématu a ehm, za pozitivní způsob, kterým se přivítali eh, eh, Moji, moje stanovisko, vaše pozměňovací návrhy jsou velice cené, přidávají hodnotu tomuto stanovisku a myslím, že se všichni můžeme shodnout na tom, že nová data lze používat pouze tehdy, když bude větší interoperabilita a současně i menší fragmentace a snadnější přístup k údajům pocházejícím z výzkuje, zejména pokud tyto výzkumy jsou financovány z veřejných prostředků. A také chci říci, že eh, eh, kolegové vidí, že je zásadní mm, postupovat tak, abychom měli jasná pravidla pro sdílení údajů. Jak už jsem uvedla při předchozích eh, schůzích, při toto na, tento návrh stanoviska má své limity a z tohoto důvodu jsme nemohli začlenit úplně eh, všechny body hned na začátku. Nicméně jsem eh, velice ráda, že přemýšlíme společně a že všichni kolegové, kteří předložili pozměňovací návrhy, jdou vlastně s podobným směrem a já na tom chci spolupracovat dále. A moji kolegové eh, tedy takto tímto směrem postupují také. Jak už jsem řekla, pro toto stanovisko je velice důležité, aby bylo co možná nejlépe zacílené, tak aby příslušný výbor ITRE vyslechl naše návrhy. Je tu celá řada pozměňovacích návrhů týkající se eh, bezpečnosti dat na síti téměřné politické skupiny předložily pozměňovací návrhy v tomto směru. Další téma je odstavec týkající standardů sdílení údajů a e, i tam vidím e, velikou příležitost ke kompromisům Mnozí předložili pozměňovací návrhy zaměřené na lepší využívání infrastruktur a identifikaci eh, patřičného vzdělávání a školení v oblasti dovednosti. A já si myslím, že to jsou velice základní prvky k tomu, aby mohl vzniknout a fungovat evropský cloud a také vidím, e, že moje návrhy týkající se o větší, většího začlenění e, jednotlivých aktérů, včetně malých středních podniků, byly také e, podpořeny a posíleny. A dívám se poměrně pozitivně na to, že tedy tu máme společného jmenovatele, na kterém můžeme stavět kompromisy a těším se na to, že budeme nadále takto spolupracovat, eh, tak abychom měli velice vyvážený text a abychom zajistili, eh, že jednotlivé rozdílné návrhy budou do textu eh, nějak začleněny. Takže se budu těšit také na názory kolegů při dnešní diskuzi. Děkuji. So, um, Sergio. Sergio. Is the social shadow. Is anybody... Hovoří někdo za, stínové zpravode, za stínové zpravodaje SAD? Ne? V tomto případě mm, jsem já chtěla poděkovat Evě, já jsem stínovou zpravodajkou, děkuji ti mnohokrát Evo za tvůj návrh a za vynikající kompromisní návrhy, eh, které jsme zpracovali na včerejší velice dobré schůzi s my podporujeme neutralitu v oblasti technologie a e, podporujeme e, tomu úsilí e, zabránit dalším bariérám a upozorněme na nezbytnost dosáhnout globálních dohod na úrovni VTO. Nemyslím si, co že navrhované řešení eh, by bylo průchodné, to o kterém jsme hovořili včera. Co se týče směrnice NIS, Vím, že se včera diskutoval o tom, zda máme koordinovat se členskými státy či příslušnými vnitrostátními orgány. Já si myslím, že to by měli udělat vnitrostátní experti, odborníci tedy, eh, prostřednictvím kooperace v rámci sítě NIS a měli by pracovat na standardech, které musí vzniknout od spora nahoru v závislosti na trhu. 95% výrobce, eh, pardon, 95% nových standardů přichází od příslušných průmyslových odvětví a to znamená, že tato průmyslová odvětví eh, stanovují normy ze zhora a nikoliv ze zdola a my potřebujeme inovace, kde by byl tento proces bottom-up. Je třeba abychom tedy pracovali na eh, těchto normách, abychom podporovali inovace. A budeme-li potřebovat nějak nějakou regulaci těch 30% legislativy je možné to dělat také, ale většina musí vycházet z trhu samotného. A teď už se nám vrátil stínový zpravodaj za socialisty, takže mu dávám slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já se omlouvám. Přicházím, přibíhám z jiného výboru. Snažil jsem se eh, být co možná nejrychlejší. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval eh, protože hovoříme o pozměňovacích zprávách, o pozměňovacích návrzích ze zprávy a chci poděkovat paní navrhovatelce i dalším stínovým zpravodem za výbornou práci, kterou děláme na kompromisních návrzích ve smlouvě pardon, v, ve zprávě, která možná nevzbudí takový mediální ohlas, ale eh, která je velice nezbytná pro rozvoj tomu, toho, čemu někteří říkají čtvrtá revoluce v oblasti údajů. Eh, máme tady nové ekonomické modely, kde řízení a používání a výměna údajů je zcela zásadní pro další stimul hospodářského růstu, ale také eh, pro podniky a občany. Domnívám se, že tato iniciativa, která je zcela zásadní i pro evropskou soběstačnost a pro rozvoj evropského hospodářství, je zcela zásadní abychom hovořili o třech otázkách, které se objevují v pozměňovacích návrzích a které se odráží i v těch kompromisních návrzích. Za prvé třeba opírat se o ty tři zásadní pilíře, které komise identifikuje ve svém sdělení. Řízení údajů eh, musí být zabezpečené Eh, proto, abychom mohli vytvořit obrovský, eh, opravdový evropský e-cloud. Za druhé, volný oběh údajů, který je nezbytný pro záruku svobodného pohybu v digitálním jednotném trhu a dále zabezpečení optimální rychlosti a kvality. Za třetí je třeba vyvinout větší úsilí do infra, při práci na infrastruktuře, e, protože financování, které bylo slíbeno z Junckerova plánu, bylo určeno pro akce do digitálního sektoru, ale myslím si, že panuje obecný soulad nad tím, že tyto prostředky nejsou dostatečné pro tak významnou otázku jako je clouding, čili ta stanovená procentuální část podle našeho názoru není dostatečná. Druhý blok pozměňovacích návrhů. Na to hledíme stejně tak jako předsedkyně naše výboru. Je třeba mít dostatečné zdroje pro řízení makroúdajů a proto se domnívám, že náš výbor požádá Evropskou komisi, aby nám rychle předložila návrh o rychlejší a svobodné výměně údajů. Také se domnívám, že musíme realizovat konkrétní opatření pro spotřebitele, pro vědeckou obec a rovněž pro podnikatelské kruhy. K tomu jsme předložili 52, 58 a 59 tři pozměňovací návrhy, které slučují následující úvahu. Maximalizovat zisk pro spotře- užitek pro spotřebitele, a proto, aby také veřejný sektor mohl využívat tohoto i cloudovo v tak významné oblasti, jako je zdravotnictví, vzdělávání, svobodný přístup k údajům ze strany pacientů a maximalizovat užitek pro vědeckou obec. A proto se domníváme, že je nezbytné, aby Evropa byla skutečně lídrem v oblasti inovací na globální úrovni, třeba podporovat tento cloud pro otevřenou vědu, pro možnost výměny údajů a pro zlepšení virtuálního přístupu jednotlivých vědců, aby mohli analyzovat své údaje v přeshraničním rozměru a maximalizovat za třetí také eh, užitek pro průmysl a podnikatelské kruhy eh, pro to, aby věděli nebo lépe mohli analyzovat, kam směřovat investice. I když, jak už jsem řekl, tato zpráva asi nebude mít tak velký mediální ohlas, myslím si, že toto je významná zpráva, která se obírá dobrým směrem pro trvale udržitelný rozvoj mm, eh, v době, kdy je tak nezbytné podporovat digitální ekonomiku a nové technologie. Dovolte, abych poděkoval paní zpravodajce a stínovým zpravodajům za vynikající spolupráci, kterou jsme měli. Výborně. Děkuji. Pan Kalas? Paní Kalas, pardon. So, uh, for not being... se omlouvá, že tady nemůže být a požádal mě, abych poděkovala paní zpravodajce za vynikající práci na tomto návrhu. Dalším stínovým zpravodem za výbornou spolupráci domnívá se, eh, že zpráva se ubírá správným směrem což bohužel není ten případ v ITRE, kde zpravodaj eh, tuto zprávu vede eh, spíše negativním směrem. On doufá tedy, že IMKO se pokusí právě díky své zprávě tuto negativitu zrušit a zvrátit to do toho pozitivního. Děkuji mnohokrát. Jiří Maštálka je novým zpravodajem Zague, ale není tady. Jan Filip za zelené, ale není tady. Takže Andreas by teď rád pohovořil. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl poděkovat paní zpravodajce Evě Paunové za velice dobrý návrh a také za její práci zde na výboru pro vnitřní trh. Myslím si, že pozměňovací návrhy její zprávu budou moci celkově ještě trochu vylepšit. Velmi pozitivně vidím skutečnost, že tady máme eh, velkou schodu napříč politickými skupinami. V dnešní době bych to nebýval pokládal za tak jednoduché. Ale je tomu tak, takže děkuji kolegům ze sociálně demokratické frakce velmi. A dva body bych rád podtrhl. Za prvé, Myslím si, že je pochopitelné a správné, že tolik kolegů se vyjadřovalo k tématu kybernetická bezpečnost a také samozřejmě ke směrnici NIS a předložili k tomu pozměňovací návrhy. Já si myslím, že bez důvěry eh, v důvěryhodnost spolehlivost a ochranu údajů těchto, v rámci těchto služeb tyto služby nebudou moci skutečně růst, což je ale to, co v Evropě chceme, aby rostly. A proto Souhlasím s návrhem, abychom využili strukturu NIS, která je tady změňována. A dále se mi líbí eh, pozměňovací návrh 75 velice, neboť si myslím, že je skutečně třeba, abychom se zamysleli nad tím, jak zabezpečit jistou míru bezpečnosti v Evropě při tocích dat, tak eh, abychom dovolili občanům eh, si prostě otevřít možná více účtů, než nezbytně nutné, nebo um, se častěji dívat eh, například na stav svého bankovního konta právě, protože prostě bude moci spolehat na to, že je to bezpečné. Eh, já si myslím, že pokud občan bude mít pocit, že tyto služby musí používat co možná nejméně, aby bylo přenášeno co možná nejméně údajů, toto není správné, takže se mi líbí, co navrhuje paní Paunová, myslím si, že se to velice odráží realitu taková, jaká je a jak řekla kolegyně Kalas ve výboru ITRE, eh, to vypadá tak, že bychom byli velice rádi, aby ITRE mohl převzít některé dobré nápady z naší strany, neboť ta jejich zpráva není až tak eh, v pořádku. Děkuji. Přeje někdo za komisi hovořit? No. Ne? Dobře. Výborně, no. Ne, výborně. Chtěla jsem poděkovat Evě. Evo, chcete k tomu něco říci? Mikrofon. Já jsem si myslela, že je zapnutý, promiňte. Mm, ano, já ne, absolutně přijímám vaše návrhy, už jsme o nich diskutovali na našem odborné schůzce včera. Vicky se zmínila o kyberbezpečnosti, o standardech. Toto bude implementováno, zapracováno do našich kompromisních pozměňovacích návrhů, stejně tak jako všechno ostatní, o čem se zmínili mý kolegové, protože to už bylo zahrnuto do těch návrhů kompromisních. A teď budeme finišovat, završíme práci na kompromisních návezích v nejbližších dnech, budeme diskutovat o nich 28. listopadu a hlasovat se bude 29. Takže dovolte, abych ještě jednou poděkovala za opravdu vynikající spolupráci s vámi všemi. Takže můžeme být alespoň příkladem, jak je možné rychle pracovat na významných tématech a doufáme, že naše stanovisko zohlední také zpráva z výboru ITRE. Děkuji mnohokrát, Evo. To bude mimořádně zajímavé, jakým způsobem bude tedy tady se odrážet spolupráce ITRE a IMCO. Bude to určitý test spolupráce, ducha spolupráce. A další bod na našem programu je velmi významný bod týkající se zbližování právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu. Pardon, zbližování právních a správních předpisů členských států, eh, co se týče požadavku na přístupnost a výrobku služeb. Morten Lockegaard je zpravodajem, ale on ještě nedorazil ale musím říci, eh, že velmi, velmi usilovně na tomto tématu pracoval a nás kontaktovalo forum evropské je velice dobré, že je zastoupeno SD. Máme tady taky zástupce Business for Europe. IDIF tady ještě není.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 Eh, ještě eh, bychom měli chvilku počkat, než další, kteří se chtějí zúčastnit diskuze nad tímto bodem, procházejí právě ještě bezpečnostní kontrolou. Ehm, eh, protože samozřejmě téma týkající se také osob s postižením nemůže být diskutovat, by nemělo být diskutováno bez nich, takže chvilinku počkáme. going to take a um, break until quarter two, everyone. Uděláme si tedy přestávku do tři čtvrtě, ano, do tři čtvrtě na deset. Děkuji vám mnohokrát. Thank you very much. Um, so, welcome to our friends from the... Takže dovolte, abych přivítala mezi námi zástupce fóru pro osoby s postižením. Tady diskutujeme o takzvaném eh, eh, aktu přístupnosti týkající se zbližování právních a správních předpisů pro výrobky a služby. Mrkni zpravodajem je pan Lokard, ale bohužel jeho nestihl let dnes ráno, aby tady mohl být, takže Kaja Kalas eh, ho zde zastoupí. Děkuji ti mnohokrát, Kájo, a skontaktovalo nás Fórum pro osoby s postižením a já vám velice děkuji za to, že jste se se mnou skontaktovali, co bez předsedkyní. Prosím, pokračujte eh, v tomto směru. Kdykoliv budete potřebovat se s námi spojit, skontaktujte se buď se mnou nebo s naším sekretariátem. Máme i výborného zpravodaje pro tuto zprávu máme a jsme rádi, že tady máme zástupce EDF a také zástupce Business Europe, kteří byli pozváni na toto výměnu názoru. Nejprve dám tedy slovo paní Kalas, která bude hovořit jako zástupkyně pana Lokegarda a e, Potom dostanou slovo zástupci Fora pro osoby s postižením Business Europe a Eh, potom budou vyzváni stínoví zpravodajové, potom dostanou zpět slovo zástupci organizací, které jsou mezi námi a na závěr dostane příležitost zpravodaj, aby zhrnul celou diskusi. Myslím si, že postup je jasné, jasný. Eh, eh, stínový zpravodaj pan Šolte za zelené tady zřejmě není. Omlouvá se. Mohla bych tady rovnou předat slovo Káje. Děkuji. Především bych eh, ráda omluvila pana eh, Lockharta, protože on nepožádal, abych vyjádřila jeho eh, hluboké omluvy. Kvůli rozbitému metru v Kodani se nedostal včas na letiště, nemohl tedy přijet. Co se týče přístupnosti, eh, říkal, že zapotřebí najít eh, delikátní rovnováhu mezi přístupností eh, služeb a zboží pro mnoho osob s postižením a je jasné, že přístupnost je přijatou, přidanou hodnotou pro Evropu a chtěla bych zdůraznit tři věci. Třeba, že zde dnes není, bude přijímat veškeré poznámky, které dnes padnou eh, v eh, úvahu. Váží si všech příspěvků a velikého zájmu, kterou vyvolala tato, který vyvolala tato zpráva a za druhé říká, že se musí postoupit vpřed, protože už je skoro rok na stole tento návrh a je to příležitost pro Evropský parlament, aby konal i v obtížné situaci, protože nikdo neříkal, že to bude snadný úkol. Za třetí eh, uvádí, že to je to příležitost k tomu, aby se Evropa přiblížila občanům. Občané a podniky chtějí uh, Eh, taková řešení, která eh, povedou Evropu k prosperitě a zjednoduší jim eh, každodenní život. Proto tedy zapotřebí oné vyváženosti, o které jsem se zmínil na začátku, tak, aby vznikl právní rámec, který bude zlepšovat přístupnost a současně zajistí, že naše podniky toto uvidí jako příležitost k inovacím a růstu. Tento návrh má tedy dva cíle. Za prvé, Eh, abychom se řídili ehm, umluvou OSN ohledně ehm, služeb pro osoby s postižením a za druhé také naše, ehm, naše situace na vnitřním trhu, cíl vnitřního trhu. Ptá se, zda je rozsah tohoto návrhu eh, dostatečně jasný. Eh, velice se těší na spolupráci v následujících eh, týdnech, měsících a letech. A těší se také na příspěvky kolegů. So on behalf... Za Evropské forum pro osoby s postižením Musím říct, že jsme měli eh, včera již jednu suzi, která měla velice bohatou účast. Eh, chci nyní vyzvat eh, pana Sokota. Mange tak for denne mulighed. Děkuji vám za to, že jste mi poskytli tuto příležitost. Já budu hovořit dánsky Děkuji za tuto příležitost promluvit za miliony osob s postižením v Evropě, tak aby jim jejich hlas zde mohl zaznít. Jako evropští občané jsme velice spokojeni se skutečností, že Evropský parlament touto zprávou nám chce poskytnout příležitost k tomu, abychom přednesli naše stanovisko. To ji ukazuje velikou ochotu a dobrou vůli jít vstříc potřebám osob eh, s postižením a dát zaznít jejich hlasu. Takže opravdu ze srdce vám chci poděkovat za tuto příležitost. Evropské fórum pro osoby s postižením má, mm, je velice spokojeno s tímto eh, návrhem týkající se přístupnosti zboží a služeb v Evropské unii. Znamená to posílení spolupráce na úrovni Evropské unie zaměřené na to, aby všichni a všechny členské státy aplikovali článek 9 úmluvy o osobách s postižením OSN, kterou Evropská unie tež ratifikovala. Samozřejmě, že to není všelek, není to nějaký zázračný eh, lék či řešení pro všechny problémy. Nicméně to bude eh, lépe umožňovat to, aby Evropa byla přístupnější, plně přístupná pro eh, osoby s postižením. A eh, tato zpráva nezavádí nové povinnosti, nicméně mm, jejím cílem je, aby zde byla možnost pokročit dál oproti současnému stavu. A chci také připomenout, že tato směrnice se týká zboží a složeb eh, běžných eh, produktů běžného zboží a služeb. Protože protože tu jsou specifické produkty či služby zaměřené na postižené. Nicméně eh, právě u těch druhů zboží a služeb, které jsou zaměřené na všechny eh, občany, eh, jsou to tedy obecné služby a, a zboží, i tam je zapotřebí zajistit přístupnost pro osoby s postižením. Když se hovoří o generalizovaných řešeních, tak je zapotřebí Eh, pro, pro hnutí osob s postižením, aby tato řešení eh, byla homogenní eh, po celé Evropské unii. Například televizní programy nebo při cestování, tak se to týká cest vlakem nebo letadlem, kde musí být eh, stejné eh, možnosti přístupu i pro postižené. Potřebujeme tedy konkrétní a skutečně homogenní řešení. Jak už jsem uvedl, současná směrnice nevyřeší všechny problémy. Nicméně sebou nese významná zlepšení a je to krok vpřed pro vyřešení problémů, v zájmu podniků i v zájmu osob s postižením v Evropské unii. Některé aspekty této směrnice budou podle našeho názoru vyžadovat ještě další zlepšení. Co se týče směrnice o přístupnosti zboží a služeb, jsme toho názoru, že je příliš málo zdůrazňovaná otázka bydlení a fyzického prostředí. A z toho návrhu to chápeme tak, že členské státy mohou předkladat návrhy na zavedení možných řešení e, v těchto oblastech. Ale není to závazná povinnost pro členské státy. A my tedy žádáme, aby toto povinné bylo. Víme, že tu je určitý odpor na vnitrostátní úrovni, ale my eh, jako postižení, abychom mohli plně eh, požívat svobody pohybu v Evropské unii, eh, potřebujeme k tomu také normativní prostředí po celé Evropské unii, aby, byla zaruč, aby byl zaručen svobodný pohyb po Evropě přes hranice pro osoby s postižením například eh, v oblasti dopravy je následující problém, který je jen částečně pokryt některými ustanoveními směrnice. A eh, máme za to, že zapotřebí eh, klást důraz na to, aby veškeré dopravní prostředky byly Eh, přístupné. Nestačí jen, eh, aby část veřejné dopravy byla eh, přístupná. Všechny veřejné prostředky musí být přístupné pro nositele handicapu. A Některé členské státy zaručují, že veřejné hromadné prostředky budou přístupné mm, osobám s postižením. A to právo pohybovat se eh, musí být zaručeno i eh, osobám s postižením. Nemůže se jednat jen o to, že člověk si koupí eh, lístek na vlak, ale pak zjistí, že se do toho vlaku nedostane. Další téma, na které se chceme soustředit, je, že tento návrh eh, směrnice poskytuje určité možnosti zaměřené na to, aby podniky aplikovaly eh, evropské normy ohledně přístupnosti, konkrétně Konkrétně nám jde o možné výjimky z těchto pravidel. Pokud eh, ta, v této normě eh, budou takovéto výjimky, eh, tak to pro nás nebude dostatečné, protože by nám to neumožňovalo tuto všeobecnou přístupnost. Potřebujeme tedy obecná řešení. Například v Dánsku je iniciativa týkající se nákupu nových vagónů do vlaků. A e, tyto nové vagóny ty nakupuje státní e, železnice. A to je tedy to, co se dá učinit například v oblasti e, dopravy. Nicméně s tím, že mm, doprava je nepochybně e, důležitá, bychom měli uvažovat také o tom, že stejné standardy přístupnosti by měly platit pro celou Evropskou unii. Zatím to tak není. To je právě takové řešení, které bychom si přáli a které žádáme. A e, toto by pomohlo vlastně i podnikům, protože by zde byla společná řešení. Na druhé straně Musíme mít na vědomí otázku hospodářské soutěže mezi podniky a také eh, přístupnost eh, a přístupnost dopravy pro osoby s postižením. Nejde o to, abychom byli buď eh, progresisti nebo konzervativci v tom negativním smyslu, ale jde o to, abychom byli pokrokoví v aplikaci norem o přístupnosti zboží a služeb. Důležité taky je, když se hovoří o evropské normě o přístupnosti. Například, když se hovoří o dopravě a, nebo o službách audiovizuálních nebo masmédiích, abychom vždy měli na paměti, že se nejedná o nic nového. Jde v podstatě o to, že toto musí platit skutečně pro celou oblast. Rovněž není možné, abychom to viděli jako nějakou novou povinnost. Nejde o to, aby vše k sobě dobrým způsobem pasovalo, aby se to k sobě hodilo, aby se to správně doplňovalo. A na závěr bych ještě podotkl, že změny, které si přejeme, jdou v tom smyslu, abychom hleděli na ten text jako na jakési minimální řešení. Pokud členské státy či podnik chtějí v nějaké oblasti zajít ještě dále, no tak mu to musí být umožněno, neboť je to pro nás, pro všechny výhodou. Ten text je prostě pouze minimálním řešením. A pokud chceme s touto legislativou skutečně pokročit vpřed, tak si myslím, že je důležité, aby členské státy a veškeré další aktéři, podniky, měli možnost se dozvědět, co se v této oblasti odehrává jinde. Je třeba vše kontrolovat. Úřady musí mít možnost přesně ověřit, zda je směrnice implementována a uplatňována. Otázka je, zda si přejeme mít společnost, která bude přístupná, bezbariérová pro všechny, také tedy pro osoby s postižením. Chceme takovouto společnost, která zapojí skutečně všechny své členy? Pokud ano, pak je vhodné mít dobrou, silnou legislativu, takovou, jako je tato směrnice, která ovšem bude doprovázena odpovědějící kontrolou jejího provádění. Děkuji. Děkuji a nyní dostane slovo pan Patrick Grant z Business Europe, prosím. Krásné dobré ráno. Děkuji, že jste pozvali Business Europe, abychom mohli s vámi si vyměnit názor ve vašem výboru IMCO. Eh, já bych dnes chtěl přednést pár návrhů týkající se zbližování právních a správních předpisů, týkající se přístupnosti u výrobku a služeb na základě eh, kritéria dopadu, který to může mít. Ale než tomu přejdu, dovolte, abych předesla jednu věc. Business Europe naprosto chápe cíl Komise pro dosažení lepšího zapojení začlenění lidí s postižením do společnosti aby se mohli eh, účastnit také všech možných obchodních aktivit hmm. my se snažíme, aby eh, co možno nejvíce osob mohlo kupovat produkty, ale my si nejsme jisti, zcela mm, tak tím legislativním přístupem komise. Když se podíváme na detaily, vidíme tady, že eh, by se mělo opírat vše o rámec vnitřního trhu pro dob- o dobře fungující jednotný trh. A bylo by zajímavé vědět, zda pro tento dobrý záměr skutečně poslouží legislativní aktivita která umožní jednotlivým členským státům k to způsobit svým specifikum a dát tam své návrhy, což by situaci spíše zkomplikovalo a vedlo by to ještě k větším bariérám. Eh, máme tady specificky sektorové, sektorová nařízení a standardizace. Vezměte si například sektor dopravy, už se o tom dnes ráno hovořilo. Ten dlouho spolupracuje s osobami s postižením. Je to sektor, eh, který už má úpravy od letadel po vlak. Všichni se snaží vycházet vstříc osobám s postižením. Ale je tady nebezpečí, že právě toto bude ohroženo legislat, nějakou novou legislativní předlohou. Společnosti se snaží hledat řešení eh, při inovativních postupech. A eh, to znamená, že se snaží také provozovat inovace ve prospěch spotřebiteli. Ale my se obáváme, že návrh legislativy spočívá v tom, jak něčeho dosáhnout, ale nikoli v co je třeba dosáhnout. Eh, eh, protože si myslím, že e, řešením e, je praktický způsob a ne nepraktický legislativní návrh. Vezměme si ICT sektor informačních a komunikačních technologií. Malé podniky hledají specifická nová řešení e, obchod nebude schopný nalézat nová řešení, když bude vázán legislativou, protože tady budou existovat eh, seznamy a předepsané jediné možné řešení a z toho nebudou mít nic ani osoby s postižením. Náš cíl bylo vždy dosáhnout co možná nejširší oblasti osob. Ovšem to nemůže zvládnout jeden legislativní akt. A když jsme slyšeli návrh komise, která se ujala funkce, že bude usilovat o lepší legislativu, eh, nepřesvědčí, nepřesvědčuje nás tento nový krok. My uznáváme, že parlamentní výzkumné služby obdobným způsobem kritizovaly tuto záležitost. My si myslíme, že eh, komise nevyšla vstříc našemu původnímu návrhu. Některé členské státy na radě už přednášejí také toto přání je tady, panuje tady nejistota, co se týče eh, zlepšení přístupu výrobku a služeb, protože tady máme v tom návrhu, který komise předložila, nedostatečné definite, co znamenají určité pojmy. Znamená to, že každý počítač musí mít ty a ty stávající parametry legálně, ne, a je tady právní nejistota v tomto návrhu, když se podíváme na výjimky eh, pro obchodní kruhy, není tady žádné vysvětlení toho, co se stane, eh, když příslušné orgány zamítnou eh, nějakou výjimku nebo když některé orgány nebudou v této otázce souhlasit. tyto výjimky nebudou obchodní kroky využívat, protože nebudou chtít se vystavit riziku, že potom budou mít potíže s orgánem, který dozoruje trh v příslušném státě. Kdo bude měnit stávající rámec pro uh, volný pohyb uh, zboží? každý orgán, který dohlíží nad trhem, tady bude, nebude mít právní jistotu. Jistě budete se mnou souhlasit, že pravidla jsou stejně dobrá pouze jako ten papír, na kterém byly napsána, pokud neposlouží, neposlouží zlepšení situace. A e, my se obáváme, že toto je ten případ. Máme tady veliké obavy o bezpečnost produktů. E, protože když se Eh, má hledět na prioritu v oblasti přístupu zboží a služeb, je tam automaticky hledisko bezpečnosti. Ale samozřejmě jistě budete souhlasit se mnou v tom, že řeknu, že přístupnost není měřitelná. To musí potvrdit uživatelé. To znamená, že tady eh, musí jít ruku v ruce opatření s vývojem situace. My se domní, nedomníváme, že na národní dohlížecí orgány by měly dostat takovou moc, aby rozhodovali o řešeních, která nemohou být eh, perfektní eh, v každé situaci. My se domníváme, že tady je třeba ještě hodně popracovat na tom návrhu, ale my jsme samozřejmě rádi a ochotni s vámi spolupracovat na tomto zlepšení. Děkuji vám. Děkuji vám oběma za tyto prezentace. A nyní je řada na stínových zpravodají. Chtěla jsem začít od Sabiny, ale ta tu teď není, takže Andreas Schwab za EPP. Děkuji, paní předsedkyně, jsem potěšen že pomocí tohoto slyšení tady projednáváme tedy tento velice důležitý legislativní záměr pro vnitřní trh. Děkuji také mnohokrát oběma zástupcům za velmi důležité a nápomocné příspěvky k návrhu legislativy. Myslím si, že v zájmu nás všech je to, abychom zlepšili každodenní život eh, osob s postižením právě tím, že budeme provádět tento legislativní akt a eh, samozřejmě, že musíme vzít potaz a vypořádat se i s těmi nutnými náklady. Ale myslím si, že tady zástupce Business Europe nám ukázal, že pokud eh, se budeme snažit postupovat přiměřeně a budeme ty věci rozvíjet krok za krokem, tak, abychom z toho celého neudělali nějaký zásah do hospodářského života, který by nakonec přinesl pouze frustraci a ne pozitivní efekty, tak to bude vhodný přístup. Mám tedy dvě otázky. Za prvé, rád bych se zeptal eh, zástupce toho svazu, zda vidí nějakou možnost graduálního přístupu eh, v rámci našeho aktu legislativního pro no, tak abychom například do roku 2022 mohli postupně ty věci rozvíjet, aby ty náklady, které se pojí s tím návrhem komise, jak byl přednožen, eh, a které hrozí, prostě abychom je mohli tak trochu zmírnit. Já jsem eh, z toho textu pochopil, že existují různé různé požadavky na přístupnost Eh, na to, jak má být vytvořena. A musíme si někdy klást otázku, zda skutečně veškeré produkty musí najednou splnit veškeré požadovky, zda by nebylo vhodnější vytvořit nějaké různé skupiny produktů. A dále otázka zástupce Business Europe Neexistuje tady nebezpečí, že pokud tady bude mít eh, tu, tu, tu značku ECE, e, to má být jakýsi bezpečnostní značka těch produktů, zda tím vlastně, jak si, abychom tam možná do toho nemohli ještě zapojit nějaké další otázky, které přímo nesouvisí s bezpečností produktu. Děkuji. A za SAD paní Olga Senalová. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já se v první řadě omlouvám, že jsem nestihla počátek eh, teď této debaty. Eh, měla jsem schůzku se slovenským předsednictvím, takže to, to se omlouvám. Nicméně věřím, že řadu těch argumentů, které tady zazněly od našich hostů, ty zazněly také v našich předchozích debatách. Ta poslední se uskutečnila včera, kterou jsme pořádali společně s European Disability Forum forum a s meziskupinou pro osoby s postižením, takže e, věřím, že e, bylo užitečné si ty argumenty vyslechnout samozřejmě i zde na výboru. A dnešní debata je oficiálně vlastně v rámci IMKA už třetí e, výměnou názorů, přičemž tu předchozí oficiální jsme vedli před půl rokem. A, takže jsem ráda, že pan zpravodaj Lokard se ujal práce a věřím, že a, je před námi intenzivní spolupráce, která povede nejen tady na půdě výboru, ale i v rámci celého par parlamentu k přijetí jasného mandátu pro jednání s členskými státy. Konec konců byl to tento parlament, který vyzval komisi k předložení legislativního návrhu s cílem zahrnout všechny oblasti politik týkající se přístupnosti zboží a služeb pro všechny občany Evropské unie. A jak jsem již předestřela v předešlých debatách, sociální demokraté Evropský akt přístupnosti vítají. A k prohloubení a spravedlivějšímu fungování vnitřního trhu je nezbytné vymezit společné požadavky na přístupnost některých klíčových produktů a služeb, jejichž využívání je dosud nenaplněným předpokladem pro plné zapojení všech občanů do společnosti. Tento návrh může podstatně zlepšit kvalitu života nejen osobám se zdravotním postižením, ale například i starším občanům a přispět k jejich plnému zapojení do společnosti. V rámci digitalizace evropské společnosti, kterou ostatně eh, celou řadou opatření aktivně podporujeme, je podle mého obzvláště důležité od začátku nastavit nediskriminační prostředí vůči zranitelným skupinám obyvatelstva. I s ohledem na stárnutí populace se očekává, že už za pár let bude v Evropě žít 120 milionů osob, kterým je tato legislativa určena. V rychlosti bych zhrnula několik oblastí, které považuji pro naši debatu za zásadní. V první řadě je to vyjasnění rozsahu působnosti směrnice, kde považuji za téma k diskuzi zpřístupnění zastavěného prostředí v souvislosti s poskytováním produktů a služeb. V této souvislosti považuji také za důležité vyjasnit vztah aktu s další legislativou, která se otázce přístupnosti sektorově věnuje. Domnívám se, že je dále nezbytné zajistit dostatečné, jednoduché a jasné označení dostupných produktů a služeb. Návrh obsahuje také ustanovení o nepřiměřené zátěži, eh, což je důležitý koncept, který v současném textu z mého pohledu neobjasňuje parametry, které by mohly být využívány k ospravedlnění nepřiměřené zátěže. A v neposlední řadě je pro mě důležité posílit zapojení organizací osob s postižením. Já jsem samozřejmě připravena diskutovat o jednotlivých aspektech návrhu tak, abychom přijali legislativu, která opravdu umožní využívání běžných služeb a zboží zboží evropských občanů bez rozdílu na rovnoprávném základě, takže se těším na spolupráci s panem zpravodajem a se všemi stínovými zpravodaji a samozřejmě se všemi, zejména těmi, kterých se tato legislativa týká. Děkuji. Annelien van Boyset. Thank you, Vicky. Děkuji, Vicky. Uh, Děkuji mnohokrát. Děkuji zástupcům, našim hostům. Myslím si, že to téma je velice důležité a jistě se shodneme na tom, že je třeba, aby co možná nejvíce lidí s postižení mělo zajištěno stejné rovné podmínky jako osoby bez postižení. Děkuji za vše, co bylo řečeno, plně to podporuji. Ovšem nesmíme také ztrácet ze zřetele přiměřenost. Například tím mám na mysli sektor dopravy. Již to zde bylo popsáno, například ty automaty na jízdenky. Ano, musíme přirozeně zajistit, aby veškeré automaty na jízdenky byly přístupné také osobám s postižením. Ovšem, mohli bychom si rovněž položit otázku, je to přiměřené? Jak to v tomto konkrétním případě vypadá právě s přiměřeností? Myslím si, že v budoucnosti budeme eh, stejně čím dál tím méně pracovat eh, s automaty na jízdenky, spíše si budeme jízdenky kupovat na, přes internet pomocí aplikací. Takže já se ptám, je to dostatečné řešení a ptám se tedy právě zástupců EDF, jaké by bylo podle vás to vhodné řešení. Nestačilo by, kdyby byl pouze jeden bezbariérový automat na jízdenky či na letenky. Mám tím na mysli skutečně eh, letiště či železnici, tam jsou osoby, které ještě podporují osoby s postižením. Já si skutečně kladu otázku, zda je přiměřené, abychom eh, vlastně vyměňovali veškeré automaty na jízdenky, tak, aby byly přístupné osobám s postižením. A další záležitost. Vyslechli jsme si zástupce Business Europe a EDF a oni tady hovořili, to bylo to takové jejich deslo Design for All. Já nevím, zda v této věci se plně shodneme. Skutečně eh, se plně zasazujete za design for all? Eh, přeci by mělo spíše jít eh, samozřejmě o ta omezení, která existují. Ovšem, na druhé straně jde také o skutečnost, že je mm, obtížné vytvořit něco, co je skutečně naprosto přizbarevě přístupné pro všechny nebo řeknu to jinými slovy, musíme myslet také na tu cenu pro spotřebitele, která tímto způsobem by se mohla velice navýšit. Já z toho mám obavu. A taková poslední poznámka z mé strany, není to otázka. Andreas to také zmiňoval, když hovořil o tom označování. Ano, mohlo by to být matoucí, pokud by CE označování mělo být ještě nějak přizpůsobeno, že by bylo možné pomocí označování CE dokázat, že výrobek splňuje veškeré požadavky na bezbariérový přístup pro osoby s postižením. Nebylo by vhodné tady zvolit spíš nějaký jiný typ označení? Děkuji. Um, is anybody here Je zde někdo za GUE, kdo by chtěl promluvit? Za zelené za FDD. Dobře. A teď další řečníci, pokud zde jsou žádosti o slovo. Ještě někdo z kolegů si chce vzít slovo? Karlensteiner? Děkuji vám, paní eh, předsedkyně, a děkuji také všem řečníkům v na tento návrh jsme dlouho čekali. Když se hovoří o nákladech, tak se divím, proč eh, nemluvíme o nákladech na to, že neděláme nic. Musíme zajistit že v budoucích legislativních aktech budeme přemýšlet dopředu, nejen reagovat. A teď tomu máme příležitost. Myslím, že některé poznámky, které se zazděly, zejména za podniky, eh, které se zazněly, tak tam si myslím, že chybí jakákoliv pokora, protože eh, Myslím, že eh, v Business Europe je také skupina pro postižení a ten který se zase mi připadá ofensivní, protože eh, lidé, kteří mají postižení, jsou také občané a jsou spotřebitelé a je jich stále víc. A já si myslím, že v určitou chvíli Business Europe potřebuje eh, brát v úvahu eh, osoby s postižením skutečně jako seriózní aspekt. A a proto je zapotřebí, aby jednali progresivně a inkluzivně. A musím říci, že co se týče přístupnosti, jsem hovořila často s podnikatelskou komunitou. Co se týče britského parlamentu, podívejme se na 97, 99. A tehdy jsme navštívili poprvé tedy eh, přístupný eh, autobus. A zjistili jsme, že ty osoby, pro které to mělo sloužit, se tam nemohly dostat. A proto je zapotřebí, abychom zajistili, eh, že eh, přístupnost eh, není jen věcí, která by zazněla v nějaké zprávě, ale že to musí být prakticky proveditelné a užitečné pro osoby s postižením. to je tedy cíl, který před námi leží a musíme se podívat, jakým způsobem se ty problémy budou řešit. Děkuji. Kaja Kalas, ano. Hovoří teď sama za sebe. Yes, já, eh, ano, já teď hovořím jako každý jiný poslanec. Já mám otázky týkající se eh, těchto projevů, které jsme eh, slyšeli. Bylo řečeno, že to pole působnosti směrnice má být omezeno, že zde příležitosti je rozšířit ale jak eh, můžeme rozšířit to pole působnosti tak, aby současně nebylo vágnější? Můžete nám to konkrétně vysvětlit? To je pro tedy Fórum pro um, osob s postižením a pro Business Europe. Mám otázku, vy říkáte, že ten text může být interpretován různými způsoby a to může vytvořit bariéry v praxi. Uh, a e, že orgány zaměřené dohled na trhem e, také mohou mít svoji interpretaci. Co tedy navrhujete? Jakým způsobem to má vypadat? Co bychom od vás rádi slyšeli? A co se týče e, myšlenky Evropské komise, že se nejdřív máme zaměřit na to, co je malé, můžete nám říci, jakým způsobem by se řešilo administrativní eh, břemeno? A vy tedy jasně odmítáte, eh, že by design mohl být eh, přístupný pro všechny, ale jak to chcete vyřešit, pokud chcete mít tedy pokud chcete mít pro jednotlivce přístupné služby a produkty a přitom nechcete mít takovouto širokou definici. Děkuji. Já také budu mít pár eh, komentářů. A eh, opravdu na mě zapůsobilo to, co jste eh, řekl, že je zbytečné kupovat si lístek na vlak, když se do něj pak nedostanete. Takže musíme si uvědomit, že se, že se potýkáme opravdu se širokánskou oblastí přístupnosti služeb a produktů. Musíme tedy zajistit, aby toto všechno eh, fungovalo a jako u veškeré legislativy musíme také eh, zajistit, že nedojde ke střetům s jinými eh, legislativními akty nebo s nějakými sektorovými předpisy je také eh, jasné, že se musíme zaměřit na technologii, která zde i bude do budoucnosti, ne na tu současnou. Mám konkrétní otázky, které se týkají ehm, administrativy. My mm, očekáváme, že produkty a služby budou bezpečné. Zabýváme se tedy legislativou produktů a jejich bezpečnosti ale neočekáváme, že na každém produktu bude prohlášení o e, homologaci. Je tedy nutné, aby i v tomto případě e, existoval nějaký dokument o e, homologaci. E, my říkáme, že přístupnost má odpovídat té vysoké úrovni přístupnosti, že to má být takto mm, obecně vyjádřeno, že ty produkty eh, že ty produkty, o které nám nejvíc jde, že budou bezpečné. Nikdo tedy my tedy říkáme, že ne všechny produkty musí mít toto prohlášení o homologaci, ale že všechny musí být bezpečné. Další eh, řečníci. Já bych chtěla teď obrátit eh, pořadí tak, aby zástupce ehm, Fora pro eh, osoby s postižením hovořil až nakonec, měl poslední slovo, takže nyní za eh, Business Europe FD. Co se týče toho označení toho označení CE, to není pro podniky, to je pro spotřebitele, aby měli eh, jistotu, že, ty podnik, že ten produkt splňuje eh, různé požadavky. Pokud to použijeme i pro přístupnost, tak to může působit zmatek. Eh, ta značka, označení CE se týká mnoha různých produktů. A, hovoříme teď o stejných produktech, na které se vztahují tedy ta kritéria e, životního prostředí a e, bezpečí a teď se na ně bude vztahovat tedy i e, ta přístupnost, a to je důležité pro podniky, protože distributoři a výrobci mají povinnost kontrolovat, zda to označení CE odpovídá Eh, takže eh, pokud se to bude vztahovat i na přístupnost a budou muset kontrolovat i to, tak to může způsobit určitý zmatek. A navíc tato to směrnice se vztahuje i na služby. A my teď nechápeme, jak má být služba označena CE například eh, na internetu. Eh, takže už je tu zmatek ještě předtím, než něco začneme aplikovat. Co se týče eh, designu eh, přístupného pro všechny, o tom se také hovořilo. Ano, já připouštím, že to přinese určité náklady pro, pro výrobce a objeví se, projeví se to také na trhu. Vím, že design znamená spoustu různých věc, věcí, ale Jde o to, že podniky také musí plnit určitou legislativu a pokud se to má vztahovat ke všem těm různým technologiím a místo toho, aby eh, používali různá řešení za různých cen, ale bude to jen jedno jediné řešení pro všechny, tak samozřejmě ta cena se projeví tedy na celém trhu. A eh, potom, eh, jak jak se řídit různé požadavky. Samozřejmě, že design eh, je věc, na které, mm, o které se může dohodnout určitý podnik, ale pro nás nemá smysl, aby jeden design platil pro všechny. Jakým způsobem by to ustanovení také mělo fungovat? To by znamenalo, že musíte být plně, že ten produkt nebo ta služba musí být plně přístupná od té chvíle, co se dostane na trh, nebo že musíte mít technologii, která i následně eh, bude, eh, bude propojitelná s různými dalšími aplikacemi, například se čteškou obrazovky, eh, která může mít různé technologie. A potom, jak se na to díváme ze strany podniků. Pro nás to je velice závažná otázka. My máme oddělení pro sociální záležitosti, které se tím zabývá, poskytuje své odborné e, zkušenosti o toho, co, co potřebuje společnost a co mohou dělat podniky. A tady vidíme především to, že tato legislativa bude ovlivňovat vnitřní trh. Pokud se podíváte na to, jak je to napsáno, tak je to klasický nový legislativní rámec hovoříme o dohledu nad trhem, hovoříme o hodnocení konformity, o homologaci. A e, to všechno postihuje vnitřní trh. Co se týče nákladu na to, že nebudeme dělat nic, já bych velice obezřetně chtěl poznamenat, že podniky dělají už hodně. E, snažil jsem se to vysvětlit už na začátku, ale kvůli tomu, že nemáme jednu legislativu, to ještě neznamená, že by se v praxi nic nedělalo. Co se týče různých eh, označení, různých značek CE a jiných, eh, Ehm, chtěl bych upozornit to, že musíme být obezřetní, protože například, když budete mít etiketu eh, přístupnosti, tak to může být přístupné pro určitou kategorii spotřebitelů, například skupinu A, ale už to nebude přístupné pro skupinu B. Takže jedna značka tu nemá smysl pro různé druhy spotřebitelů, kterých se můžeme snažit ehm, toto, mm, těmto dosáhnout. A přístupnost je věc, která je pohyblivý terč, potřebuje další zlepšování a další pokrok v budoucnosti budoucnosti. My nemůžeme dát cedulku na něco a prohlásit, toto je nejlepší způsob, jak to vyřešit a všichni můžeme jít domů. Ne, jde o to, abychom trvale zlepšovali naše produkty a služby, takže si myslíme, že takovéto jednotné označení by ve skutečnosti nepomohlo. A co se týče e, břemena, Prohlášení o homologaci bude tedy nutné pro takovéto produkty a bude to nutné i pro služby, což je věc, která se v současnosti neprovádí. A to proto, že celá ta směrnice už se napojuje na nový legislativní rámec, kde prohlášení o e, homologaci musí být uchováváno podnikem a na základě oprávněného, e, oprávněné žádosti musí být překontrolováno. E, a to znamená, že se tím bude muset zabývat celý ten výrobní řetězec. E, týká se to no, všech producentů eh, a bude to postupovat dál. A vidíme, že eh, jak má vypadat toto prohlášení už v příloze 1. A importéři budou muset a distributoři budou muset kontrolovat, zda toto všechno skutečně odpovídá realitě. Pro malé a střední, pod, střední podniky je to opravdu veliký problém, zejména v elektronickém prodeji, eh, protože to znamená, že budou, pokud chtějí tedy poskytovat produkty a služby, budou toto všechno muset kontrolovat a to je pro malé střední podniky velké břemeno, je to pro ně nelehká věc. Jak mají teď přímo začít toto implementovat? A například e, byly dány určité výjimky malým a středním podnikům, tak aby nebyly přetěžovány, protože malé střední podniky e, musí v těchto, e, v těchto výjimkách učinit tolik různých úkonů, že to pro ně je v podstatě neschůdné. A navíc musí tedy se zabývat tím, kde, kde vlastně ten jejich produkt je uváděn na trh. Děkuji. Já si myslím, že nám ještě toto poskytuje dostatečný čas na to, abychom mohli, eh, mohli ještě o tom diskutovat, aby další mohli reagovat. Další, prosím. Děkuji. Děkuji mnohokrát také za veškeré dobré a velmi zajímavé otázky, které byly položeny. Nejdříve tady zazněla otázka zda my v EDF máme pocit, že je smysluplné, aby tato směrnice byla zaváděna postupně v jednotlivých krocích, v různých oblastech, graduálním způsobem. Možná by bylo vhodné se podívat na životní cyklus produktu s ohledem na to, kdy má ta směrnice vejít v platnost. Například železniční stanice. Tady by skutečně mohly existovat různé časové horizonty pro tuto směrnici. Pak zde byla položena otázka, zda stačí, aby například pouze jeden automat na jízdenky na nádraží byl bezbariérově přístupný. Myslím si, že pokud se budou již vyměňovat ty automaty na jízdenky, pak mm, mm, by nebylo hodné, aby tam byl pouze jeden bezbariérový automat, pokud již budou vyrábět, budou vyráběny ty automaty tak, aby splňovaly tyto požadavky, tak si myslím, že mohou být všechny bezbariérové. A navíc si myslíme, a to je pravda, že automaty na jízdenky pravděpodobně za několik let se již vůbec nebudou používat ale přesto si myslím, že ty automaty na jízdenky jsou dobrým eh, příkladem. Pokud je možné je vyrábět tak, aby byly bezbariérové, tak si myslím, že prostě by pak eh, by měly být bezbariérové všechny automaty na nádraží a ne pouze jenom jeden. A nyní k té obavě, že cena pro spotřebitele se takto navýší. A k tomu, co řekl zástupce organizace Business Europe. On byl toho názoru, že se cena zvýší. My ovšem hovoříme o mainstreamových produktech, které jsou vyráběny a nabízely pro všechny a mají být přístupné pro všechny. Jsou to tedy miliony produktů a pokud eh, produkt eh, bude vyráběn tak, aby byl bezbariérový, no tak ty náklady se potom rozdělí na to obrovské množství toho výrobku, ve kterém se ten výrobek vyrábí. Pokud se tedy cena zvýší, tak si nemyslím, že půjde o tak závažné navýšení, eh, jak to tady zmiňoval kolega z Business Europe. Myslím si, že se pokouší tak trochu nahánět strach, eh, zastrašit nás pomocí těmi vysokými náklady, ale já si prostě nemyslím, že budou tak velké. A ještě k jedné konkrétní oblasti působnosti. Před chvílí jsem hovořil zejména o bezbariérovému přístupu do budov, o bezbariérových budovách. Nemělo by tomu být tak, že by členské státy sami rozhodovaly, zda budou vytvářet legislativu, která se bude týkat bezbariérových budov. Měly by tady být povinné předpisy pro veškeré členské státy, stejné podmínky pro všechny. Dále budovy, ale také silnice a náměstí, která mají být bezbariérová. Tady musím říct, že máme velkou trpělivost. Rádi si počkáme na to, až bude vše bezbariérové. I když to bude třeba 20 let, počkáme si 20 let. Pro nás je hlavní, abychom věděli, že se ty věci vyvíjí správným směrem jsme ochotní přistoupit na to, že to prostě celé trochu potrvá. Ale pokud se bude vyrábět eh, či stavět nový dům, či stavět nová železniční stanice, nové nádraží, tak tady je důležité, aby se to ty nové věci stavěly již tak, aby byly od samého počátku bezbariérové. A když hovořím o tom, že musí být bezbariérové, samozřejmě musíme na to hledět s jistou při, při, přiměřeností, zejména s ohledem na ty již postavené budovy a to může jistou dobu trvat. To je v pořádku. Je také jasné, že tato pravidla v první řadě budou muset platit pro veřejný prostor, tam, kde se tedy evropský občan pohybuje ve veřejném prostoru. Oblast působnosti by se tedy měla v první řadě zaměřit na veřejné budovy. Paní předsedkyně pak položila velice dobrou otázku, která se týkala možného konfliktu s jinou legislativou. My si samozřejmě takovéto konflikty, střety nepřejeme, ale e, doufáme tedy, že směrnice o bezbariérovém přístupu nebude nastavena tak, aby se dostávala do konfliktu s jinou legislativou. My tuto směrnici vidíme jako možnost proto, aby Evropa nabídla osobám s postižením jako doplněk toho, co již existuje, další možnosti. Je třeba vidět veškerou tu legislativu jako jakýsi komplex a propojit ji vhodným způsobem. V našem svazu samozřejmě také nechceme, aby narůstala byrokracie a papírování. My jako lidé s postižením sami zažíváme již velkou byrokratickou zátěž a uznáváme, že podniky a další subjekty musí být možnost fungovat a pracovat, aniž by se utopili v horách papíru. Přejeme si samozřejmě také transparentnost a jsme toho názoru, že směrnice je dobrým nástrojem pro to, jak zajištit eh, větší možnosti bezbariérového přístupu. Nyní k notifikaci. Pokud to nebude platit pro všechny členské státy, tak to nebude v pořádku. Musí to platit pro všechny členské státy. A musí zde existovat možnost notifikovat, pokud něco není v pořádku. Na závěr bych eh, rád podotkl, že přístup průmyslu mne poněkud překvapuje. Ano, průmysl musí poukázat na to, kde pro něj vznikají byrokratické potíže, kde z pohledu podnikatelů prostě vznikají překážky, potíže, které my možná z našeho pohledu nejsme schopni rozpoznat, ale podle mne průmysl dokázal skutečně tady přijít s veškerými těmi strašáky, které si můžeme vymyslet před s veškerými možnými, které nám naše fantazie poskytuje. A já doufám, že pomocí naší práce a spolupráce s vaším výborem a vaším parlamentem, že se nám podaří veškeré tyto strašáky poněkud zahnat a zmenšit. Myslím si, že nyní máme skvělou příležitost a možnost pro to, abychom vybudovali bezbariérovou Evropu, abychom zajistili, že Evropa bude přístupná pro všechny lidi. Pokud bychom nyní měli čekat na to, až k této situaci dojde prostřednictvím volné soutěže, tak bychom, myslím, čekali skutečně velice, velice dlouho. To by bylo jako v případě aut, kdybychom bývali čekali na to, až to přinese volná soutěž, no tak bychom čekali do nekonečna. Ano, volná soutěž je v pořádku, musí existovat. Ta by měla zajistit, aby se věci rozvíjely dále, aby průmysl přinášel inovativní řešení, ale je třeba, aby existoval jistý rámec, který zajistí, aby všichni zároveň také mysleli na bezbarevý přístup, když rozvíjí své nové produkty. Neboť tak tomu vždy není, to se jasně ukázalo a proto jsme rádi, že Evropský parlament se chopil tohoto návrhu a že s námi spolupracuje. Neboť eh, tím, že si zvolil bezbariérovost jako klíčový element, tím, že se na ně zaměřuje a to eh, umožní mít jistý rámec, eh, v rámci kterého se skutečně něco změní. Těšíme se na spolupráci s vámi a jsme velice vděční za možnost, že jsme dnes mohli být vašimi hosty. Rádi eh, budeme nadále zapojeni do této práce, tak abychom skutečně zajistili to, že veškeré ty strašáky zmizí a Evropa bude přístupná pro všechny. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Myslím si, že my všichni sdílíme vaši naději. Já bych ráda viděla takovou skutečnost, čili vyzvala bych teď komise. Kdo bude teď hovořit za komisi? Paní Garš či paní Forena? Paní Plasencia za komisu. Yes? Okay. So first of all... Nejprve dovolte, abych poděkovala poděkovala parlamentu za to, že sorganizoval tuto výměnu názoru, která nám poskytuje velmi zajímavé rozdílné názory. Mohla byste hovořit poněkud hlasitěji do mikrofonu? Ano, přiblížím se, je to lepší. Právě jsem děkovala parlamentu za zorganizování této výměny názorů a za bohatství různých názorů, které tady zaznívají. Já se pokusím zareagovat v tomto krátkém příspěvku na záležitosti, které zde dnes zazněly a budu se snažit vysvětlit obsah návrhu a cíl tohoto návrhu co do formy. My eh, se domníváme, že to má být reálný návrh pro podniky, aby umožnili přístup k produktům a službám, a umožnili tak lépe fungující jednotný vnitřní trh tak, aby osoby s postižením mohly mít užitek z těchto produktů. Proto návrh vybírá celou řadu známých nástrojů pro vnitřní trh. Skutečně tento návrh využívá obecné, ale funkční požadavky na přístup společně se standardy, ta, s normami tam, kde je nutno mít více detailů k přístupu. Využívá také dohled nad trhem a prohlášení o homologaci eh, s tím označením CE. Ale dovolte, abych řekla, že tento model byl schválen v jiném modelu pro produkty a pro služby. Produkty mají eh, toto označování CE, už proto máme model služby nikoliv. Eh, takže dovolte, abych vás ujistila, eh, že na webové stránce Evropské komise nemusí být označení CE. O čem požaduje eh, je, aby v návodech u výrobků byly uvedeny tyto záležitosti. A dále bych ráda upozornila na nezbytnost toho ustanovení o přístupu. Tento návrh vyžaduje dva typy informací, které má dostat spotřebitel. Za prvé, o, e, e, inform, o přístupu a za druhé informace v přístupném formátu o tom, jak funguje produkt tak, aby ho mohl používat, mohla používat i osoba s postižením. Označení CE není určeno pro spotřebitele, jak už tady správně zaznělo. E, je to výraz, homologac, výraz prohlášení o homologaci, eh, čili souladu s evropskou legislativou. Informace je poskytována různými způsoby, protože skutečně osoba s postižením musí mít informace o tom, by mohla učinit správný výběr a aby si vybrala ten nejdostupnější produkt pro svou potřebu. Teď bych ráda mm, aby osvětlila silné stránky návrhu. Za prvé přináší koherenci napříč odvětvími a sektory mm, s pohledem do budoucna o tom, jak, jak jaké, jaká opatření jsou nutná. Například vezměme si teď oblast dopravy, kdy ustanovení jsou o asistenci. Jakým způsobem pomoci osobám s postižením? Většina z toho v rámci stávajícího rámce není o přístupu jako takovém, takže akt o přístupnosti doplňuje tento rámec tím, že tady se vyžadují webové stránky a také samoobslužné terminály, které mají být přístupné a to napříč sektory, protože na webové stránce charakteristika webová stránka musí eh, být stejná. To znamená koherentnost napříč sektory, ta je důležitá. Mm, na, v oblasti dopravy multimodalita se stala velkou záležitostí. Koupíte si lístek, abyste se dostali do, do tramvaje, do autobusu. Je to stejný lístek, který vám umožní používat různé druhy dopravy. Mm, a to je tak důležité. Návrh obsahuje další charakteristika, další charakteristiky, promiňte, e, například tam, kde nedošlo k, přístupnosti od začátku, stejné požadavky platí jak pro hospodářské operátory, aby učinili produkty a služby přístupné stejně tak jako pro veřejná gremia, veřejné organizace, když budou kupovat tyto služby a když se dostupné produkty financují z prostředků Evropské unie. A my se domníváme, že toto bude znamenat stimulaci na trhu. A dovolte, abych teď něco řekla ještě k procesu. Není to jenom úloha dohlížecích orgánů nad trhem. Jsou to také tato prohlášení o homologaci, čili důvěra, eh, která by měla být posílena, aby i eh, to prohlášení o homologaci eh, bylo dostatečně závažné a věrohodné. A my doufáme, že když toto nebude fungovat, budou mít spotřebitelé možnost zahájit akci vymáhání v rámci národního práva. Hmm, a proto tento přístup založen na procesu eh, doufáme, že nám umožní zlepšit přístupnost k výrobkům a službám na trhu všechny členské státy ratifikovaly umluvu OSN o právech osob s postižením. Stejně tak to učinila Evropská unie. Tato úmluva stanoví řadu práv pro osob s postižením a v článku 9 o přístupnosti se praví, že pro osoby s postižením, aby mohly mít přístup k těmto právům, je zapotřebí tuto přístupnost mít zaručenou. To je zásadní podmínka pro dosažení rovného přístupu k právům. Přístupnost může být dosažena tímto přístupem design pro všechny, design for all. Čili chceme mít stejné řešení pro všechny, ale nebude-li to stačit, budeme mít také mm, další možná řešení, buď jako asis, ve formě asistence či specifických nástrojů. Dám vám příklad. Záměrem je mít autobusy s nízkými platformami, aby všichni mohli využívat stejný vstup, a ne autobus, který bude mít výtah pro osoby s postižením mobilní telefon, aby každý mohl zavolat 112 a ne, aby tady musela být specifická dodatečná zařízení, která nejenom, že jsou příliš drahá, ale také operují pouze na regionální úrovni. Proto je tak důležitý tento společný přístup Design for All. Ale rozhodně to neudebírá možnost eh, dalších eh, alternativních opatření jako asistenci služeb. Za prvé, v oblasti e-commerce a na webových stránkách svět se stává mobilním a požadavky na přístupnost, která klademe do tohoto aktu o přístupnosti, by měly zaručit a usnadnit způsob, jakým způsobem se svět pohybuje směrem k tomu, k té mobilní formě. Dovolte, abych vám řekla, že tady máme vyváženost návrhu a, snaž, a tato rovnováha je velmi obtížná. A my jsme velice pokorní v tom přístupu, protože víme, jak obtížná je to situace, protože chceme být flexibilní, ale mezi flexibilitou a přesností je těžká ta rovnováha, flexibilní pro inovace a precizní, aby jsme tady zabezpečili homologaci a přístupnost. My jsme se snažili eh, nedávat nějaký předpis jako takový, ale chtěli jsme dosáhnout právě této rovnováhy mezi flexibilitou a zajištěním přístupu. abychom umožnili i další rozvoj této oblasti. Myslím si, že tady skončím a jenom bych vám ráda řekla, že samozřejmě zůstáváme eh, k dalším konzultacím ochotně. Děkuji vám mnohokrát. Ming, I had... Děkuji. My máme eh, čas do 10.50 a teď už je 10.50. Eh, přeje si ještě něco říci kolegyně jménem Spravda? Já bych jenom chtěla poděkovat všem za jejich příspěvky a jak už jsem eh, říkala na začátku, je zapotřebí vytvořit rovnováhu mezi jednotlivými eh, požadavky a právě o to usiluje tedy zpravodaj ve spolupráci s kolegy. Děkuji. Takže já ještě jednou děkuji, říká paní předsedkyně, děkuji vám za veškerá přispění. Co se týče eh, komise, bylo by dobré, kdybyste vyjasnili některé argumenty, které eh, zde uvedli eh, naši hosté. Takže pokud část vašeho textu nebyla jasná v tom prvotním návrhu, tak možná, že by bylo dobré, abyste teď ten text vyjasnili, propracovali ho i pro nás, protože mm, je eh, mnohem lepší, když komise vyjasní věci hned na počátku, než aby se čekalo až na trialog. A nyní Eh, si uděláme krátkou pauzičku, aby nás mohli opustit naši hosté, kterým děkuji. Ale samozřejmě, pokud si přijete zůstat, můžete zůstat s námi. possibly ask people who are not Chtěla bych požádat všechny přítomné, kdo si nepřejí zůstat na další bod našeho programu, aby prosím pěkně eh, opustili tento sál, aby další kolegové, kterých je hodně, se mohli pustit do následující diskuze. Next item on the agenda. Další bod na pořadu jednání jsou pozměňovací návrhy, týkají se zprávy Dalton ohledně dohledu nad trhem, ohledně motorových vozidel a e, e, jednotlivých částí autových vozidel a národních dílů. Je tu přes 900 pozměňovacích návrhů, Nebojte se, už teď vytváříme seznam řečníků, zapisujeme jména a jako první předám slovo panu Dontnovi. Můžete nyní prosím začít signalizovat, kdo by si přál promluvit v této rozpravě, abychom vás mohli zaznamenat. Prosím. Můžete prosím hovořit, pokud možno méně než pět minut. Eh, děkuji. Je dobré, že jsme se dali toho návrhu. Ohledně rozvrhu našeho času bych chtěl říci, že to je několik změn. Výbor Envy a Tran velice pomalu postupují se svými stanovisky. To znamená, že musíme eh, pozdržet naše konečné hlasování na 26. ledna, což mě trochu zklamalo, protože 26. ledna to bude, eh, to bude už hodně době po tom, co komise předložila návrh. Takže eh, to znamená, že lidé v Evropě čekají, že jim poskytneme odpověď ehm, a čekají na to i výrobci a nám trvá tedy rok, než jsme schopni se s tím eh, mm, probrat. Takže teď tedy počítáme s 26. lednem. Také je tu velký počet pozměňovacích návrhů, nicméně téměř polovina se vztahuje k jedné jediné věci, což je otázka agentury. Zda tedy mít agenturu či nemít agenturu. A já doufám, že můžeme o tom ještě jednat téměř polovina, tedy jak jsem říkal, těch pozměňovacích návrhů eh, v podstatě eh, nebude důležitá pro naše další vyjednávání. To znamená, že nám zbývá nějakých 450, 460 eh, pozměňovacích návrhů, což pro legislativní návrh není zase tolik. Takže jsem poměrně optimistický, že se nám to podaří vyřešit brzy. Sejdeme se také se svými zpravodaji, bude to asi několik schůzek abychom e, tu práci mohli skutečně tedy e, posunout před. Jak jsem říkal, polovina pozměňovací návrhu se týká agentury. Ale u mnoha dalších prvků si myslím, že už tu máme dobrý základ pro e, kompromisy. A myslím, že došlo k určitému nedorozumění ohledně mnoha mých původních návrhů, protože v tom původním návrhu jsem hodně pravomocí komise převáděl na nové fórum, ne, že bych je chtěl někam, jako, že bych je chtěl zničit nebo nechat zmizet, ale jenom se převedl někam jinam. Je tu několik pozměňovacích návrhů, které se zabývají úlohy komise ve fóru, eh, tak, aby to bylo jasnější, a abychom tedy eh, takto zareagovali na některé návrhy kolegů. Takže to první doporučení, které chci přednést, je že zde má být tedy toto fórum, které bude mít své pravomoci a bude moci jednat a e, komise e, by takto mohla e, pozastavit vzájemné uznávání na základě neplnění ze strany členského státu. A tady je pozměňovací návrh od socialistů a od zelených v, v tomto tématu a já doufám, že se nám v této věci podaří dosáhnout eh, schody. Já se na to dívám tak, že vlastně formálně by takto oficiálně získala eh, komise eh, pravomoci a větší sílu prostřednictvím fóra. Pak je tu řada dalších dotazů ohledně eh, fora, jaká budou, jaké budou povinnosti, kdo se ho bude účastnit, pak je to otázka poplatků, eh, jak budeme financovat a pořádat tu, ten dohled nad trhem, eh, pak je to otázka nezávislosti a údržby vozidel a mm, také jak bude tedy prováděn ten dozor nad trhem to jsou tedy hlavní prvky a e, všechny jsou všechny jsou tedy e, v té tabulce, do které jsem začlenil návrhy od kolegů. A teď se těším na poznámky kolegů a jejich e, názory a pak se k tomu můžeme vrátit ještě znovu. Teď bych chtěla požádat eh, řečníky, aby nemluvili déle než dvě minuty, pokud možno. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Nejdříve bych rád poděkoval mm, panu zpravodaji za jeho práci. Teď bych chtěl zdůraznit eh, jen to, že nejsem úplně spokojený s odložením lhůty, zejména tedy s pomalou prací Envy a Tran, protože my jsme se snažili udělat všechno, abychom lhuty dodrželi. Myslím, že je to velice, velice důležitý dokument a chtěl bych podpořit stanovisko Evropské komise ohledně navýšení kompetence a pravomocí Evropské komise v této věci a je na čase také aplikovat stejná pravidla, zaručit stejná pravidla ve všech členských státech EU. Co se týče otázky agentury, my nepodporujeme vytvoření agentury jako nové instituce, Raději bychom využívali stávající instituce a spíše posílili spolupráci mezi členskými státy. Takže podporujeme stanovisko zpravodaje na vytvoření fóra, aby tam bylo peer review, aby mm, se lépe využíval stávající rámec institucí. Co se týče eh, struktury poplatků. Jsme pro rozdělení těch poplatků eh, tak, aby eh, ty, mm, ty náklady nesly eh, výrobci a další, aby bylo zaměřeno zase nebo bylo v, v režii členských států. Musíme jednat ve prospěch občanů, takže podporuji vytvoření efektivního systému, a chceme posílit důvěru eh, občanů. Děkuji. Kristof Schaldemose. děkuji. Také já bych nejprve rada poděkovala panu zpravodajovi za prodloužení termínu pro naší práci. Je to důležité. Teprve dnes ráno jsem totiž dostala překlad pozměňovacích návrhů do mého jazyka, takže budu mít možnost se na ně podívat a domnívám se, že i když jiné výbory budou ve spoždění, je to tak komplexní záležitost, že třeba se tím zaobírat. Děkuji tedy mnohokrát za to jak pracujete a uvidíme, co z toho budeme moci udělat. Pravdou je, že většina pozměňovacích návrhů z mé skupiny se snaží eh, docílit ustanovení Evropské agentury. Jak jsem řekla naposledy, návrh komise je dobrým začátkem, ale měli bychom posílit tu evropskou úroveň víc, než jak to dělá komise ve svém návrhu. Proč? No, už jsem to řekla v minulosti. Eh, ale tak, jak pracujeme v EMISu, tam dostávám docela dobrý přehled o situaci a o tom, co nefungovalo v současném systému. A já se opravdu upřímně domnívám, že co potřebujeme je mít někoho, kdo bude nezávislý, kdo bude kontrolovat, zda systém je dobrý či ne, zda je v souladu s pravidly či ne. A já prostě nevěřím tomu, že členské státy by byly schopny v současné době to dělat. Proto navrhujeme agenturu. My nenavrhujeme agenturu, která by eh, určovala typy schvalování. Ne, ta by měla mít dohled nad trhem a mohl, měla by mít možnost stáhnout udělení po, povolení schválenému typu. My si myslíme, že tento dohled nad trhem potřebujeme a já si nemyslím, že členské státy jsou schopny to dělat. Ale protože tady dnes nemůžeme mluvit moc dlouho, nebudu hovořit tolik o svých pozměňovacích návrzích, ale ráda bych eh, požádala na všechny, abychom byli opravdu otevření eh, eh, mezi stínovými zpravodaji a nesnažili se prostě jenom zavrhnout myšlenku eh, dohledu nad trhem od samého počátku. Eh, pakliže EPP, ALDE a v jiných výborech jsou dokonce více na naší, na evropské straně. Ještě jednou vám chci poděkovat za prodloužení možnosti vyjednávání a možná, že později by mohla komise vysvětlit, jaký způsob financování eh, plánují pro tento evropský dohled nad evropským trhem, protože to bude třeba najít systém financování do budoucna. Dita Charanzová. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já tady mám tři stránky, ale budu se snažit být stručná. Takže za prvé dovolte, abych poděkovala panu zpravodaji za práci, kterou již provedl ráda ho podpořím, co se týče toho postupu, který tady právě předložil. Velice stručně, já se domnívám, ano, my všichni jsme si zajedno v tom, že třeba posílit evropský dohled nad trhem ale je třeba, ale my se lišíme v tom, jak si myslíme, že bychom toho měli dosáhnout a my se nedomníváme, že ten nejlepší způsob bude agentura. Myslím si, že je třeba eh, popřemýšlet o tom, jak dát větší kompetenci komisi při testování vozidel. Když se podíváte na mé pozměňovací návrhy, já navrhuji dvoustupňový přístup. Za prvé, aby komise eh, měla možnost dát povinnost členskému státu za úkol eh, překontrolovat, testovat ve členském státě a když nebude komise spokojena, otestovat komise sama. Eh, a mělo by být ustanoveno fórum, fórum na výměnu informací. My bychom chtěli změnit ten název, nejenom změnit ten titul, ten název označení jako samotné, ale chtěli bychom dát více kompetencí současnému stávajícímu fóru specifické úkoly a ne diskutovat pouze o politice schvalování typu vozidel obecně. Eh, původní návrh komise co do struktury v případě implementace není zcela jasný. Já si myslím, že členské státy musí rozhodnout sami, jak si zorganizují svůj systém a, a jak zabránit konfliktu zájmu. Můj pozměňovací návrh vyzývá členský stát, aby zamezil systém přímých či nepřímých pladeb výrobci v případě inspekcí schvalování typů vozidel, co se týče platnosti certifikátů e, my bychom chtěli e, mít reálnější e, dobu expirace Eh, protože to, co navrhuje komise, není v souladu s životním cyklem vozidla. My se domníváme, že sedm let by bylo vhodnější. Eh, pak těch 12 měsíců, která navrhuje komise, to se nám zdá příliš krátké krátkým obdobím pro všechny výrobce, eh, protože tady to záleží samozřejmě na kvantitě vyráběných vozidel a na jejich typu. Eh, my bychom eh, chtěli, aby maximální limit stanovovaly dohlížecí orgány v jednotlivých státech aby tady byla, byla teda větší jistota pro výrobce. A poslední záležitost týkající se peer review, eh, pre review místo dávat povinnost členským státům, aby mm, eh, každé dva roky dva členské státy toto činili. My navrhujeme, aby organizace přislušela pracovní skupině, která existuje při součastávajícím fóru. Co se týče článku 91, tady se jedná o lepší definice odpojovacích zařízení či jejich alternativy. Myslím si, že je důležité, abychom prošli všechny aspekty návrhu. Děkuji vám mnohokrát. Já budu muset ukrást trochu času pro příští diskuze o dalším tématech, proto, o dalších tématech, protože toto je nesmírně důležité. Denis Díl tu není, Pascal Durand. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, možná budu ten první, který se bude muset držet těch dvou minut, která jste, které jste nám dala k dispozici. Pane Dantone, já jsem právník, kontinentální právník, čili já eh, nesoudím eh, ducha práva, ale soudím podle toho, co se nachází v textu samotném, co se z toho dá vyčíst. Já chápu vaše politování, jste řekl, že nechcete modifikovat text komise, ale Eh, skutečnost reálná je taková, že vaše, naše současné návrhy, v níž se nacházíme, to je určité jako rozpletení toho, co navrhla komise a opouští se minimum toho, co se mohlo udělat. Já jsem dobře pochopil to připomínku, že největším problémem byla důvěra k spotřebitele. No rád bych připomněl, že největším problémem není to, ale největší problém bylo, eh, že výrobci automobilů Ehm, podváděli, že tento podvod každý den v Evropě způsobuje tisíce onemocnění, ať už je to v oblasti zdravé, zdraví, či ať už se to týká vzduchu, který eh, dýcháme. Odtud musíme vzejít a vy, pane Dantone, jste řekl, že litujete toho, že výbor Trán a výbor Envy jsou ve spoždění, ale možná, že tyto výbory očekávaly výsledky vyšetřujícího výboru, o jehož ustanovení žádal náš parlament, abychom konečně vyšli z této situace podvodů. A místo abychom tady byli nuceni k nějakému řešení, které není dobré, k tématu, které se týká tisíce obyvatelů, na to je snad třeba nutné mít dostatek času. Vy jste dostal dopis předsedkyně výboru EMIS moje odpověď je jasná. Jak vy jste zareagoval? Vůbec nic jste neudělal. Vy vůbec eh, nehledíte na to, co se děje za dveřmi tohoto výboru a to je velice závažné. Eh, já jsem také viděl, že v neděli eh, odpoledne jste se nechtěl setkávat. Vy jste řekl, že že bychom se neměli uh, scházet častěji, ale my jsme neměli ani dostatek materiálu, protože jsme neměli překlad pro pozměňovací návrhy. Špatné řešení není dobrým nápadem. Já vás žádám, abyste si vzal dostatek času na to, vyslechnout si, co říkají výbory TRAN, EMIS, ENVY a abyste skoncoval s tímto skandálem, který nás dovedl do této situace. Um, Dennis is here now. I just, uh, Pascal. Pascal, prosím, já vím, že bylo požádáno o eh, zasedání eh, bez toho, abychom měli další informace o sněmových zpravodajích a tak dále. To je zapotřebí vyjasněte, ale uklidněme se, aby eh, všichni mohli být vyslyšeni. A lidé Lidé se mohou setkat jen v určitou dobu, takže zapotřebí eh, ta setkání zorganizovat jen v tu dobu, kdy jsou kolegové přítomni. Další, prosím. Já se omlouvám, že jsem tu nebyl na první část této diskuze. Měl jsem jiné povinnosti ještě. Myslím, že můj postup je někde uprostřed. A eh, myslím, že potřebujeme čas, abychom prošli všechny pozměňovací návrhy, abychom našli ten správný postup. Současně ale cítím i ten tlak ve veřejné diskuzi, které teď čelíme, protože tu diskuze týkající se výboru EMIS a dalších, například ze strany spotřebitelů, protože ty, ty nejsou součástí toho schvalování je tu určitý nepokoj ve společnosti a proto tu byl ten e-mail, e, ve kterém píšu, že chápu, že zapotřebí držet se lhůt, ale současně je tu tedy ten tlak postupovat dál a musíme to všechno důkladně probrat. Členské státy, e, ta tvrzení, že členské státy byly všechny skorumpovány e, automobilovým průmyslem a že komise může to všechno vyřešit. To si myslím, že je eh, příliš eh, eh, nalinkované. A my jsme viděli při interakci s komisí, že že docházelo k rozmanitému vývoji uvnitř komise. Některé generální ředitelství například bylo velice ochotné naslouchat různým aktérům, takže to nebylo skutečně černobílé. Já jsem se na to díval tak ve svých pozměňovacích návrzích, že eh, to, to musí být konkurence mezi eh, nebo že ta konkurence mezi eh, těmi schvalovacími orgány je problém a že se toto musí vyřešit tak, aby ty testovací služby a služby, které schvalují, Ehm, vozidla i součásti musí mít eh, eh, jasnou eh, situaci. Neznamená to, že nutně potřebujeme agenturu, neznamená to, že to musí být nutně tím pověřena Evropská komise. Potřebujeme prostě jen zajistit, že vše bude fungovat, že zde bude kvalitní kontrola. A právě o tom hovořím v pozměňovacích návrzích, tak abychom měli takový, pro, takový text, který bude toto umožňovat a mm, Například jiné výbory se zabývají agenturami a e, agentury jsou velmi ochotné se nechat ovlivnit e, s určitými vnějšími aktéry, protože sami o sobě se nacházejí mimo Brusel, jsou externí a kontrola u nich vyžaduje velikou e, velikou snahu i ze strany Evropského parlamentu, takže prosím, postupujme tady eh, eh, pomalu krok za krokem. Um, thank you. And... Děkuji. Jako další Marko Zullo. Děkuji, paní předsedkyni, Chci poděkovat zpravodaji za odvedenou práci my vycházíme z předpokladu, že skandál Volkswagen znamená podvod a takto byly podvedeni občané. A takovýto druh podvodu eh, by už se neměl stávat v budoucnosti, proto bychom měli mít solidní dohled. Aby byl solidní, musíme předcházet všem konfliktům zájmů. Podívejme se na francouzský příklad, kde stát získává z prodeje automobilů a jeho homologační úřad, státní homologační úřad, tedy schvaluje automobily. A my bychom tedy chtěli, aby ten návrh od komise byl ambicioznější. A právě proto jsme předložili určité pozměňovací návrhy. Za prvé, podporujeme vytvoření evropského orgánu, který bude nezávislý na vnitrostátních orgánech. A to tak, aby eh, byl schopen kontrolovat eh, ta auta, která každý rok přichází na trh. Musí být efektivně to úřad, musí být schopen eh, udělovat sankce těm podnikatelům nebo výrobcům aut, kteří podvádějí. A takovýto orgán Eh, by eh, měl být vybrán mezi orgány, které už zde máme v Evropské unii. My navrhujeme například, aby to bylo společné výzkumné středisko ISPRA, což je eh, už komunitární orgán existující. A co se týče nákladů na dohled, myslíme, že je mají plnit, že mají tedy platit Ehm, výrobci, nikoli eh, spotřebitele. Na základě práce výboru Envy, eh, tam, kde se hovoří eh, o tom, že náklady na, na, tu, na tento dohled v podstatě není značný pro ehm, výrobce automobilů pro nás je důležitá také technická služba a technické kontroly, které jsou nezbytné pro homologaci. I takováto kontrola musí být zcela nezávislá na automobilových výrobcích. Není možné, aby tyto technické služby poskytovaly eh, současně služby státním eh, technickým orgánům a výrobcům. Takže i v tomto případě musíme rozbít to pojítko, které působí e, střety zájmů. To jsou pro nás prvky, které nás dovedou k silnému e, systému, který bude schopen ochraňovat naše občany. Děkuji. Malin Trosinsky. Malin Trosinsky does not wish to speak. Nepřeje si promluvit. Sabine Westphal. Vielen Dank, Frau Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Toto téma je skutečně jedno z témat, kterému musíme věnovat velký prostor, neboť se netýká pouze evropské veřejnosti, ale také mnohého v rámci našich svolovacích postupů mění mnohé na našich svalovacích postupech. Kolegyně to správně řekla, jedno z klíčových témat je pro nás sociální demokraty eh, dohled nad trhem převést do vlastní agentury, neboť postupovat jako dosud to není možné. To jsou všechno výsledky z vyšetřovacích i doprovodných výborů. Tam to prostě takto z jejich práce jasně zešlo, musíme oddělit dohled nad trhem od schvalování typu. To je pro mě prostě zásadní. Dva aspekty, které jsou pro mě velmi důležité, také z ohledu na to, jak budou v budoucnu schvalovány typy motorových vozidel. Pro mě je důležitá například ochrana údajů. Kdo bude rozhodovat o tom, co se bude děje, dít s těmi daty, které se týkají automobilu a kam půjdou. Já například jako řidička a spotřebitelka chci přesně vědět, co se děje s mými údaji a chci být, eh, si zůstat i jak si tím, kdo rozhoduje o útajích mého auta. V Německu existuje rozsudek, na, eh, který říká, že občan má základní právo na informační sebeurčení. A já si myslím, že toto základní právo je důležité. Pro všechny je důležité ho je vnést, je důležité ho vnést do všech oblastí. Takže ochrana údajů, to je zásadní věc. Další věc, která je pro mě také velmi důležitá, je přístup k informacím pro nezávislé opravny. E, poslední diskuze z nich jasně vyplynulo opětovně, že není možné, aby tady byly monopoly pro opravny automobilů. Je důležité, aby také nezávislé opravny měly možnosti přístupu k údajům, neboť i já, jakožto řidička a spotřebitelka, chci sama rozhodovat, kdo kdy bude opravovat mé auto nebo provádět jeho provozní kontrolu. To jsou zkušenosti, které já jsem si odnesla z minulé legislatury. Myslím si, že jsou velmi důležité právě v oblasti schvalování typu a obdobných záležitostí. Co se týče dohledu nad trhem, tady bych ještě ráda podotkla, že důležitá je nejenom nezávislost, ale také zveřejňování zpráv. To je nutné proto, abychom zajistili jistou transparentnost. Děkuji. Sergio Cofferati, please. Sergio Cofferati. Grazie. Anch'io sono d'accordo. Děkuji. Také souhlasím, že jedním z cílů musí být obnova důvěry občanů a spotřebitelů. Musíme chránit životní prostředí, zaručit, že Eh, budou schudná pravidla, ale k tomu potřebujeme určité základní podmínky. Jen přizpůsobení současných podmínek nepřinese důvěru. Buď to budou jasné prvky nové nebo změněné, nebo tu důvěru zpátky nezískáme. Myslím, že agentura, agentura je jediný nástroj, který může toto splnit. Protože přesně to chtějí občané. Jak má vypadat eh, agentura? Musí být plně nezávislá, co se týče homologace a co se týče technické kontroly, technických služeb. A současně musí být maximálně transparentní. Takže je zapotřebí rozbít ten vztah mezi tím, kdo produkuje a tím, kdo kontroluje. Protože jinak nedosáhneme ničeho. Proto souhlasím co, s tím, co řekla Kristel. Buď půjdeme touto cestou, anebo jen budeme něco drobně pospravovávat. A Přesně k těmto závěrům se nyní blíží i ten vyšetřovací výbor po celé řadě různých analýz, které v závěru podporují takovouto změnu. No a to ostatní už mi připadá prostě jen e, změna stávající situace, která není dostatečně významná na to, abychom reagovali patřičným způsobem na skandál, k němuž došlo. Lucy Anderson. Lucy Anderson. Thank you. Well, I... Děkuji. Souhlasím s mnoha kolegy. A je opravdu zásadní, by to bylo nezávislý orgán, aby byl transparentní orgán a touto legislativou to máme dosáhnout. Je to zásadní legislativa, kterou se zabýváme v poslední době. A mnoho našich pozměňovacích návrhů za SAD se zaměřují tím, že ty standardy musí vysoké, nejen dostatečné. Proto eh, chci říct, že si musíme zabývat svým životním cyklem jednotlivých eh, eh, automobilů jejich částí. A to je kritická záležitost. Lidé hovoří o tom, že potřebují více důvěry v automobilový průmysl. A to má být součástí naší diskuze. Nejen tedy to, že potřebujeme jasné prosazování zákonu. Co se týče fóra, je, je smutné, že se hovoří o tom, že tedy ti reprezentanti fóra e, zastupují ty, kdo e, už měli problémy s tímto e, tématem. A je tedy zapotřebí rozšířit jejich řady navíc to musí být chápáno jako technická záležitost, ne jako politická záležitost. Celé toto vyšetřování a všechno, co se týče toho zvláštního vyšetřovacího výboru a e, práce výboru TRAN a ENVY, e, e, proč se tolik snaží, aby to všechno bylo opravdu bezchybné? To je proto, že nesmíme umožnit, aby tato technická záležitost Mm, byla chápana i jako politická záležitost, protože se eh, jedná o blaho občanů a spotřebitelů po celé EU. Eh, kolegyně Grapiny. Děkuji ti, Vicky. Eh, já jsem stínovou zpravodajkou za výbor pro dopravu a ráda bych vám řekla, že to není chybou výboru pro dopravu, že Diskuse eh, na výboru IMCO byla prodloužena či přeložena. OK. Sunt raportor din umbră la TRAN pe acest rap. Jak už jsem to řekla, jsem stínovou zpravodajkou pro, za výbor pro dopravu eh, a zároveň jsem členkou eh, výboru IMKO a není chybou výboru Eh, pro dopravu, že jsme ve spoždění. Není to ani chyba jiných výborů, když se požádalo o prodloužení hluty, protože je tady třeba vysvětlit celou řadu aspektů. Souhlasím s tím, co řekl Pascal. Během plenárního zasedání ve Štrasburku jsem řekla, že musíme vyčkat výsledku vyšetřovací komise. Chceme-li Eh, zlepšit fungování něčeho, co nefungovalo, no tak musíme vyčkat výsledků. Proč máme teda jinak vytvářet eh, vyšetřující komisi, když její výsledky nemají vyústit do zprávy? Eh, přeci je třeba a, protože pak tady by bylo velké nebezpečí, že tato zpráva bude mít úplně jiné závěry, než ke kterým dospěje vyšetřovací výbor. Na výboru pro dopravu již jsem to řekla. V současné době tady máme společnou pozici socialisty, jo, no, socialisté EPP. Eh, jedna věc je jasná. Nemůžeme pokračovat se schvalováním typů vozidel tak, jak se postupovalo v minulosti. Potřebujeme organismus, nějaké grémium, nějaký orgán, který bude kontrolovat. Eh, jak řekla rovněž Kristl na výboru pro dopravu, existuje jasné přání, aby homologace typů byla prováděna na národní úrovni, ale podle nových pravidel. A je třeba říci, že existuje jedna evropská agentura, která už provádí kontrolu. To je agentura, která podávala zprávu v Evropském parlamentu a činí tak každý rok. Ale absence této agentury během několika let by znamenala vznik dalších problémů. Co se týče financování, mm, ze strany výrobců pro tento typ kontroly. Já se domnívám, že v této zprávě musíme žádat komisi, aby zavedla návrh vytvoření nové agentury ale tady to není příslušný návrh. My potřebujeme nový návrh. Potřebujeme nový návrh pro vytvoření Evropské agentury. Jejíž úlohy budou naprosto jasné a která bude podřízena parlamentu. My už nemůžeme důvěřovat pouze komisi na základě toho, co jsme zažili v minulosti, co se stalo. Očekávám odpověď ze strany Evropské komise na to, co jsem řekla a ještě jednou. Chci říct, že je třeba vyčkat výsledku vyšetřovacího výboru EMIS. Děkuji. A děkuji kolegové. Je to mm, komplex. Na jedné straně musíme pracovat rychle a na druhé straně musíme zabezpečit, že skutečně zahrneme eh, výsledky práce kolegů v jiných výborech. Já vím, že jsem dostala dopis od předsedkyně výboru Envy, že neexistuje společný pohled na to, zda je třeba vytvořit specifickou agenturu či nikoli. Ale je tady jednotný uh, postoj k tomu, o tom hovořili všichni, včetně zpravodaj, že statut quo je nepřijatelný a že potřebujeme mít silnější systém. Proto tady máme eh, s je s jeho návrhem a z 9330 pozměňovacími návrhy. A doufejme, že se nám podaří nalézt korektní řešení, jak jak odstranit obavy spotřebitelů a zavést lepší systém. Dnes odpoledne budeme rovněž diskutovat o ochraně spotřebitele a o nařízení eh, pro eh, posílení ochrany spotřebitele a to vlastně souvisí s tím, co tady diskutujeme. Co dělat, když tady bude hluboká propast mezi tím, a co je zapsáno, mezi tím, co se děje. Na jedné straně tady máme tedy schvalování typů vozidel a hledání cesty, jakým způsobem docílit nejlepšího systému a na druhé straně, jak nejlépe ochránit a posílit ochranu spotřebitele. To spolu navzájem souvisí, takže já doufám, že se stejnou energií, jaké, jak, s jakou diskutujeme dnes dopoledne, budeme také diskutovat dnes odpoledne tuto záležitost CPC Milaviky. Já jsem se také ještě přihlásila o slovo pro mě. Je mi líto, ale že teda jsem se, že hovořím po vašem závěrečném slovu, ale já jsem se opravdu hlásila o slovo. A ve jménu naší frakce bych tady jednu věc zcela jasně konstatovalo. Jedná se o výsostně politické téma, o kterém se radíme. Jedná se o, spotře- o ochranu spotřebitele, kterou potřebujeme. Jedná se o to, abychom poznatky, které vzejdou z vyšetřujícího výboru, vyplynuly také a byly zapracovány do zprávy. A proto je správné, abychom měli více času, abychom tyto poznatky skutečně mohli začlenit do toho, na čem pracujeme. O to důležité je, když se podíváme, co se právě teď děje na emisu, co z něj vychází, lépe řečeno, co z něj také nevychází. A e, VP v Německu říká, že oni řekli, udělali všechno v pořádku, že všechno bylo úplně v pořádku, v souladu se zákony, že e, se nedělo nic ilegálního a to je prostě neslíchané. Je to neslíchané a proto se musíme postarat o to, abychom měli naprosto jasná rozhodnutí, abychom byli přísní. Jinak to nejde, protože musíme také dát našim občanům možnost, aby škodu, kterou utrpěli, dostali napravenou, protože v USA občané měli dobrou kompenzaci, mají tam dobrou, dobrou náhradu. Zatímco občané v mnoha zemích, ne tedy ve všech, ale v mnoha zemích Evropské unie zůstávají se svou umou samotní, například v Německu. V Belgii naštěstí ne, v Nizozemsku také ne. Ale to je jedna z otázek, do které se také musíme pustit. A proto se domnívám, že pan Danton Pane Dantone, e, přístup, který jste předložil, návrh, který vy překládáte, není akceptovatelný, je třeba ještě mnoho, mnoho na něm popracovat. Okay, I'm going to hand back to the rapporteur. Tak a teď předám slovo zpravodaji. Ještě chvíli. Komise ještě chce promluvit, prosím. Není tomu tak? Nebo předsednictví? Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dobré ráno, dámy a pánové. Chtěla bych poděkovat eh, za odvedenou práci za ty poslední měsíce. Komise se zejména těší tomu, že všechny tyto pozměňovací návrhy posilují nebo vracejí eh, do hry eh, tu, to změní původního textu. Co se týče množství pozměňovacích návrhů, nezbuzuje v nás nějaké obavy počet pozměňovacích návrhů, ale spíše ta skutečnost, že pozměňovací návrhy se zaměřují na určitý cíl eh, a ne pokaždé ty cíle jednotlivé jsou komplementární. Eh, takže to bude zapotřebí na tom ještě dále pracovat tak, eh, aby všechna ta řešení skutečně posilovala zvolený systém. Protože teď tu máme institucionální ustanovení, Eh, a takový objem eh, návrhů, které ne vždycky mohou dosáhnout toho, aby ten eh, text byl efektivnější, aby byl jasnější a výmluvnější. V minulosti už jsme měli různé způsoby toho, jak se, jak se spolupracovat s různými orgány agentury a podobně. A ne pokaždé to bylo takové, jako se očekávalo. Komise eh, nenavrhuje žádnou novou agenturu a vysvětlí se proč nicméně. Ten systém, ať už nazvete jakoli, eh, ve kterém funguje to tak, eh, to musí fungovat tak, že ten orgán bude nezávislý na tom, co dělá členský stát a musí být dodatečný k tomu, co je ve členských státech. A velice dobře Víme, jak dosavadní spolupráce funguje nebo spíše nefunguje. Ten nezávislý systém nemůže fungovat eh, jen tehdy, když členské státy neplní v těch testech, co mají, ale musí to být paralelní záruka, že ty testy jsou prováděny správně, protože pokud budeme jednat jen tehdy, když členské státy neplní, co mají, tak budeme ve stejné situaci jako dnes a právě tomu chceme předejít. Co se týče financování, Velice oceňujeme všechny pozměňovací návrhy, které vyjasňují to, že členské státy musí zajistit, že tu budou finanční prostředky pro dohled nad trhem. Víme, že pak je to určité rozdělování mezi dohledem nad trhem a mm, těmi technickými schvalováními, eh, ale je úplně jasné, eh, že to musí být finanční prostředky na to, aby se tyto kontroly mohly vykonávat a e, dvě obtížné záležitosti a budou vyžadovat další práci, jsou RMI a všechno, co souvisí e, s těmito ustanoveními, víme, že cílem toho textu je konsolidovat současná pravidla a návrh ale jde za tuto hranici, proto je zapotřebí ještě něco vyjasnit protože tu jsou určité volby, které jsou politického charakteru. A my si myslíme, že není úplně vhodné se jimi zabývat právě v tomto, na, v tomto návrhu, takže to je věc, kterou se ještě musíme zabývat dál. Další otázka je update softwaru. To je článek 23. My velice dobře chápeme, proč potřebujeme záruku, eh, že budeme mít přístup k softwaru, ale pozor na to, jak ta pravidla ohledně aktualizace softwaru budeme e, formulovat, aby abychom nevytvořili nějaká prázdná místa, abychom to ještě nerozředili a nepodpoříme žádný pozměňovací návrh, který se týká eh, těch eh, podvodných zařízení a eh, s nimi souvisí strategií, protože to specifická legislativa, která se týká emisí a ta byla buď aktualizována nebo je aktualizována, včetně pravidel ohledně strategie ochrany motorů. Pokud teď budeme jenom kopírovat tato Mm, mm, pravidla a přitom je budeme nějak měnit, tak eh, riskujeme, že vytvoříme eh, nějaká prázdná místa. Takže všechna eh, všechny ty texty, které se zmiňují o těch podvodných zařízeních, tak by této legislativy podle nás neměla být, protože ta se týkají jiné legislativy, a to emisní. Je nám líto, že ten návrh se Mm, zpomalil, spozdil. Eh, chápeme, že se to stalo někde jinde, eh, ale je zásadní, abychom ten text měli hotový co možná nejdřív, aby se situace změnila ne za pár let, ale pokud možno hned zítra. Takže eh, Komise je tady je připravena spolupracovat s poslanci. Velice rádi podpoříme jakýmkoliv způsobem vaši další práci. Děkuji za pozornost. Dan Thank you. Děkuji eh, paní předsedkyně, děkuji všem eh, za vaše příspěvky. Myslím, že to je velice dobrý základ pro další diskuze, která se odehraje, doufám, v následujících týdnech. Jednu procedurální poznámku mám. Z mého pohledu myslím, že je trochu neférové, aby stínový zpravodaj měl jenom dvě minuty. A já bych velice rád slyšel víc o stínových zpravodajů. Eh, protože nemáme tolik příležitostí se navzájem vyslechnout. Mohla byste prosím v budoucnosti tím zpravodajům dát více času? A nebudu hovořit o mm, podrobných detailech, ale tak, jak, do, jak posílit dohled eh, na evropské úrovni, jak o tom říkala paní Šeldemoze už něco. Já jsem otevřený mnoha různým možnostem, ale nejsem přesvědčený, že agentura by byl nejlepší způsob, jak toho dosáhnout. Já se na to dívám tak, eh, že eh, dohled nad trhem musí být co možná nejblíž tomu místu, kde eh, to riziko vzniká. Takže já to teď spochybnuju, ale to vytvoření agentury, ale to neznamená, že bych byl a priori proti. Měli bychom každopádně posílit dohled ze strany EU, ale podle mého to musí být na základě návrhu, který bude fungovat. A, to jsem tedy chtěl říct jako první a také myslím, že musím zareagovat na to, co řekl pan Durant. Eh, ano, máme tu mírné eh, eh, tedy mnou potíž s e-mailem, o kterém se zde hovořilo. Já jsem trochu překvapen, protože jsem myslel, že se bude vítat to, že můžeme hovořit všichni dohromady že hovoříme takto jako zpravodaje, stínoví zpravodajové a že nikoho se nesnažíme dotlačit k nějakému uh, souhlasu. A já jsem proto, aby ten návrh byl co možná nejjasnější a nejužitečnější, aby byl prostě funkční. To si myslím, že je cíl práce v Evropském parlamentu. A, a potom Eh, víme, jak došlo k tomu skandálu ve Volkswagenu. Bylo to, eh, byl to eh, vědomý podvod. Takže ať už přijde závěr z výboru EMIS nebo čehokoliv, nebo jiného výboru, mm, tak to nic nezmění na tom, že to byl prostě vědomý podvod. A, to, eh, a my víme, že si nepřejeme, aby zůstal eh, status quo. Víme, kde jsou eh, potíže, co nemáme vyřešené. Za prvé to je testovací cyklus a za druhé ta, to, ten schvalovací proces. A bylo tedy velice snadné pro výrobce zastávajícího testovacího cyklu, tak to podvádět. Proto my navrhujeme tedy jiný testovací cyklus. A byl bych velice rád, abychom všichni eh, usilovali o stejný cíl a to, aby ten systém byl jasnější, aby byl lepší pro eh, spotřebitele, pro životní prostředí. Ano, každý z nás má různý politický náhled, ale eh, všichni jsme na stejné straně v této věci a byl bych rád, abychom si to pamatovali do budoucna. Eh, musím říct, že jsem poměrně spokojený se základem, který vznikl z této diskuze. A eh, musíme eh, tedy pokročit v práci co možná nejdřív a následujících týdnech se sedeme se svými zpravodaji. A těším se na to, že budeme spolupracovat a, a jsem přesvědčen, že se nám podaří najít schodu. A ještě něco, co, co bylo zmíněno od kolegů ze, z SAD ohledně kompenzací. Uh, Eh, bohužel, bohužel to nebylo nic eh, ze strany komise. A teď o tom hovoří socialisté a demokraté. Takže eh, já, já už to chci zaplnit, tuto, tuto mezeru, která zde byla v textu. A v podstatě mm, doufám, že se nám podaří dosáhnout celkové dohody. Děkuji. Já se opravdu snažím poskytnout poslancům dostatek času. Chtěla bych navrhnout, abychom se skoordinovali dnes odpoledne, protože budeme hovořit o tom, eh, kolik času se bude svěřovat jednotlivým částem programu. Původně jsme totiž měli jen půl hodinu na to, to téma, což jasně nebylo dost. A já bych chtěla navrhnout sekretariátu, Eh, aby v budoucnosti se pokaždé zeptali zpravodaje, jak dlouho si myslí, že budou potřebovat na své téma, protože samozřejmě eh, pro eh, sekretariát je obtížné odhadnout, jak dlouho bude zapotřebí věnovat času jednotlivým diskuzím. Já vidím, že na jedné straně máme jednat rychle, na druhé straně musíme zajistit, že všechno bude patřičně e, zohledněno, e, takže se hledá těžko nějaká rovnováha. E, chtěla bych požádat, abyste si zpravodajství svědě přečetli ten dopis z emisu a zabývali se tím, tedy co je zapotřebí mít tam textu a zabývali se tím, e, rozhodli, e, zda nějaké části textu mají být zde nebo zda mají být v jiných textech, protože tam je jejich e, místo. Jde o to, aby texty, které máme, legislativní texty ze strany komise, byly patřičným způsobem potom Eh, kontrolovány, zda jsou správně implementovány a zda nedochází k nějakému neplnění. Děkuji vám všem za tuto plodnou diskuzi a děkuji za spolupráci a věřím, že všichni budeme pracovat na tom, aby vznikly dobré kompromisy. Další bod na pořadu jednání, výroční zpráva. Ne, ne, je to jinak. Audiovizuální mediální služby, směrnice o těchto službách jsem Clarkin se eh, omluvila. Dany, můžeš prosím prezentovat toto téma? Um, Dan Dalton is going to present. Dan představí zprávu. Prosím pěkně, mohli byste mi signalizovat, chcete-li se vyjádřit k tomuto tématu? Okay, um, Dan Dalton is speaking for Emma Mc... Takže Dan, kolega Dalton hovoří ve jménu paní zpravodajky Emma Můžeme začít. Dobře. Takže já hovořím ve jménu Emma McClarkin, která je zpravodajkou a já pouze přečtu její stanovisko. Za prvé, počkejte vteřinku, mohli by prosím pěkně lidé, kteří zde hovoří, opustit sál? Jsem si jistá, že asi máte zajímavé a důležité hovory, ale my bychom si rádi vyslechli stanovisko. Děkuji. Paní předsedkyně, čili kolegyně, děkuje stínovým zpravodajům za těch 350 eh, pozměňovacích návrhů, které eh, byly předloženy eh, a budou projednávány 15. listopadu mezi 10. 30. a 12. hodinou a bude-li nutno, bude druhá schůzka 23. listopadu od půl čtvrté do pěti ve Štrasburku. Mm, eh, v návrhu stanoviska chceme zabezpečit, že se orientujeme podle trhu a proto se domníváme, že kvóty by neměly překročit těch 25 tak jak je to v návrhu komise. Je třeba vytvořit eh, jasnou rovnováhu mezi jednotlivými subjekty soutěže. 30 až 50, když máme 30 a 50 tak si myslím, že 30 je dobrý kompromis. Co se týče kvót, my na ně pohlížíme jako na dobrý prostředek rovnováze celá eh, řada politických skupin předložila pozměňovací návrhy týkající se obav o porušení hospodářské soutěže. Eh, co se týče o eh, umístění výrobku paní King doporučuje, aby se zapracovali do kompromisních návrhů a co se týče reklam pro určité eh, produkty týkající se výživy, to by měly posuzovat členské státy a nikoliv evropská úroveň. Limitace reklamy v dětských programech, ale to rovněž náleží do kompetence členských států. Za třetí, z, eh, je, není nezbytné um, hovořit o finančních příspěvcích o poplacích v jednotlivých členských státech v případě přeshraničních programů. Tady je třeba hledět na dodržování zásady země původu a jakýkoliv pohyb směrem k zemi určení by eh, podkopal eh, záměr předpisu. Celá řada dalších záležitostí, například článek 28 a spolupráce eh, platform, sdíle, které sdílejí videa a kompromis 28a eh, bude zpracován a je třeba, abychom se podívali na to, že Evropa asi není příhodné místo, kde by se ta záležitost měla regulovat. Paní McClarken, děkuje vám všem za vaše návrhy a těší se na práci nad, spolupraco- nad kompromisními návrhy koncem tohoto týdne a 14. listopadu. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Za EPP pohovoří pan stínový zpravodaj Mihaj. Stimate doamnă președinte, vă mulțumesc pentru ocazia dată. Vážená paní předsedkyně, děkuji za tuto příležitost, abych mohl promluvit jako synový zpravodaj za EPP ohledně změny této směrnice týkající se poskytování uh, Eh, mediálních a audiovizuálních služeb. Zdůrazňujeme potřebu vyváženého postupu, který bude klást mimořádný důraz na eh, to, co se děje v technologickém rozvoji. Eh, toto bude mít veliký význam na kulturní Eh, panorama eh, v audiovizuálním světě a také to bude mít eh, ekonomický dopad. Co se týče internetových platform a poskytovatelů služeb a také ochrany nezletilých, směrnice upravuje jen televizní a služby a služby na vyžádání. Konkrétně poskytovatel má povinnost eh, a zodpovědnost za to, co eh, poskytuje online. Oceňuji, že tento návrh eh, z komise je pozitivní, že úprava internetových platform chrání také nezletilé. V případě, že internetová platforma bude fungovat tak, jak je zde vyjádřeno. Eh, budu, bude zde i ochrana eh, proti nenávistným eh, projevům. Co se týče audiovizuálního sektoru, tady je důležité zvýšit ochranu nezletilých proti nenávistným projevům. Co se týče sdílení videí, oceňuji, že tato směrnice by měla plně být sladěna eh, s, eh, s pravidly mm, bojící proti eh, mm, nerespektování duševního vlastnictví, takže by měla jít proti piráctví a efektivně chránit autorská práva a zlepšovat také ochranu nezletilých a to mm, v souvislosti s obsahem, který vyjadřuje nenávist. Je tu celá řada um, ustanovení, která jsou nadále rozšířena v tomto textu, ať už se jedná o lineární služby nebo nelineární služby. A já mám za to, eh, že eh, tímto se eh, vyrovná lépe hospodářská soutěž před, před, u přezraničních poskytovatelů, což má pozitivní dopad na konkurenceschopnost Trh z videí na vyžádání bude e, e, posilovat e, možnost poskytování filmů například a budeme moci se tedy více zabývat kvalitou audiovizuálního obsahu. Co se týče principu země původu, je nutné věnovat větší pozornost technickým prvkům aby zde byla možná jasná identifikace a to uniformním způsobem ve všech evropských státech, nehledě na možné kulturní rozdíly, které doposud teď jsou. A také eh, to musí být nezávislost regulačních orgánů. Je třeba aby zde byly administrativní a finanční podmínky k tomu, aby tyto regulační orgány byly nezávislé, mohly efektivně působit. Co se týče eh, umístění produktu, je tu nebezpečí negativního dopadu na spotřebitele. Flexibilita se zaměřuje na eh, rozdíl rozdělení eh, nebo tedy přerušování filmů a videí každý 20 minut eh, oproti stávajícím 30 minutám. A procento 20 eh, procent reklamy s tím také souvisí. Já jsem přišel pozměňovací návrh, který je velice důležitý pro vnitřní trh a týká se informací Poskytování informací, které by mohly ohrozit ekonomické zájmy, eh, ještě předtím, než eh, bude zveřejněny tedy výsledky. Promiňte, ale už musíte skončit. Eh, omlouvá se paní předsedkyně. Madam Hyde. Hand. Paní Head za SAD. Děkuji, paní předsedkyně. Předsedkyně, prosím, dodržte dobu tří minut. Prosím vás pěkně, kdybyste eh, byli tak laskaví a mohli si asistenti sednout mimo poslance. Děkuji. Děkuji. Jako stínová zpravodajka k tomuto důležitému tématu Máme eh, samozřejmě veliký zájem o to téma. Znám pozměňovací návrhy a vidím, že mnozí mají skutečně zájem na to, aby se skutečnou prioritou stala ochrana nezletilých. Eh, to je ovšem článek komise, který chtěla vypustit. Eh, tam jde o reklamu, dobu reklamy. Jsem ráda, že v mnoha otázkách se relativně shodujeme, možná ne ve všech detailech, ale v takovém tom hrubším celku ano, což bude důležité pro na, na budoucí vyjednávání a také proto, abychom nalezli kompromisy pro naši zprávu. Perspektiva pro děti a mladé lidi, to bylo pro mě vždy velmi důležité. Ochrana dětí a mladých nezletilých je pro mě zásadní, protože jsem předložila velice silnou formulaci v textu pokud jde o reklamu a product placement. Jde tady o ochranné mechanismy, které mají chránit děti před škodlivými obsahy. Pokud si, co se týče těch kvót u videa a tak dále, zde si myslím, že je náš výbor poněkud rozpolcenější. Je to také politická otázka a poněkud obtížnější otázka a proto u článku 13 prostě máme mezi sebou různé názory. Já hájím eh, perspektivu spotřebitele a nepřeji si, aby eh, z hlediska požadavku na určitá kulturní díla se tady někdo ovlivňoval, ovlivňoval, ale myslím si, že politika nemá za úlohu Eh, jak si určovat to, jakým způsobem bude probíhat konzum kultury. Jinak se těším na setkání stínových zpravodajů a doufám, že naše diskuze bude dobrá a prospěšná a že nám pomůže dospět k dobrým kompromisům. Děkuji a nyní má slovo Kaja Kales a liberály. Ano, mm, já bych chtěl něco říct za pana Lokegardena a pak za svou osobu. Mám je spojit, nebo nejprve pana Lokegarda a pak mé připomínky? Dobře, stručně, stručně, ano. Nejprve od pana kolegy a potom tedy váš názor. Takže co se týče pozměňovacích návrhů, pan Lokegord mě požádal, abych zde přednesla několik eh, připomínek spolupráci příslušných aktérů na trhu spolu, eh, spolu s povzbuzováním a že kvóty mm, nejsou nejlepším řešením. Eh, působnost už byla diskutována ale chtělo by diskutovat začlenění sociálních platform je třeba vytvořit sociální, pardon, je třeba vystavit, vytvořit právní rámec a chránit také nezletilé osoby před škodlivým obsahem, aby tady nedocházelo ke zneužitím. Pan Lokigar se těší na další jednání. A teď za sebe. Ve svých pozměňovacích návrzích jsem se zaměřila na opatření týkající se videozdílených platform a bojovat proti nenávistným projevům. Eh, co se týče směrnice o e-commerce, eh, tady se jedná o stahování takových obsahů a o vytvoření určitého seznamu, jak mi o stažení příslušného programu jednáli se o ilegální obsah. Ale nenávistné projevy jsou daleko nebezpečnější než nelegální projevy, tudíž to jde nad rámec toho, co upravuje směrnice o e-commerce. Mm, eh, nenávistné projevy eh, se velice od sebe liší, ale mají také subjektivní výklad. A když se podíváme na miliony eh, video, která jsou na YouTube a dávají se tam každou minutu, nepotřebujeme v současné době uvažovat o dopadu. Myslím si, že není úlohou společností určovat, co podléhá regulaci a co ne. Evropská komise by měla vyvinout odpovídající hlavní směry. V Estonsku například jsme se tím zaobírali v úřadu ombudsmana a v úřadu na ochranu osobních údajů. A diskuse běží dál a já se těším na další setkání, kde budeme pracovat na kompromisech. Děkuji a teď Denis. Děkuji. Pozměňovací návrhy, které jsem předložil, jsou, domnívám se, poměrně jasné. Pro nás je důležité, abychom tady měli bezpečnostní doložku pro to, aby členské státy mohly vyřizovat záležitosti, které souvisejí s veřejným zájmem, pluralismem, ve sdělo- pluralitou sdělovacích prostředků. Já nesouhlasím s ALDE v tom, že to, co je tady formulováno, co se týče podněcování k nenávisti a směřování proti určitých, určitým skupinách, by mělo snad být nelegální aktivitou. To není pravda, to je nelegální aktivita, mm, protože už jinde je zakotveno, že každý stát by měl zamezit jakékoliv formě k takovémuto podněcování. Eh, pozměňovacích návrzích se snažíme chránit nejenom zájmy nezletilých, ale i dospělých osob, když se jedná například o reklamu na alkoholické nápoje či eh, gambling. A v tomto ohledu my se nespoléháme na sebe regulační mechanismy a jistě budeme moci jít více do hloubky, až budeme diskutovat o těch kompromisních pozměňovacích návrzích. Julia, Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že nejobtížnější problém, před kterým budeme stát, je působnost návrhu komise a jakou odpovědnost můžeme očekávat na těch video sdílených, na platformách sdílejících videa. Je důležité uvědomit si, aby komise správně, že komise správně upozorňuje na tom, že jakákoliv aplikace by neměla být v konfliktu se směrnicí e-commerce, a stejně významné je připomenout, že eh, kanály týkající se, které jsou na těchto platformách, kde dochází ke sdílení videí, mají odpovědnost vydavatele. Eh, a to už je součástí směrnice o audiovizuálních službách. A v tomto ohledu se domnívám, že obecný přístup komise je korektní, tedy říci, že pakliže každá platforma na sdílení videí eh, by měla znát obsah videa, no to se domnívám, že není možné. Eh, ale teď se tak trochu divím tomu, jak přesně bude vypadat ta odpovědnost při ustanovování systému ERGA. Systém ERGA, eh, čili skupiny regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby, může pracovat jenom budou-li mít určité podmínky a nevím, nevím, do jaké míry by tady eh, platformy sdílející videa mohla tyto podmínky ERGY splňovat aby se tedy rozhodovalo o tom, zda audiovizuální eh, médium jako takové by mělo tady nést odpovědnost za obsah. My se domníváme, že prominentnost evropských děl eh, je důležitější než stanovování kvát. Když se podíváme na lineární a nelineární služby, nejsou stejné a proto z pohledu spotřebitele prostě míti určitou procentuální čas v katalogu služeb nebudou garantovat, že se spotřebitelé na tyto programy budou také dívat. A tak vysoké kvóty, jak navrhují některé politické skupiny, povedou k menšímu výběru pro spotřebitele, protože vysoká kvóta pro evropská díla by znamenala stažení z katalogu zase významných neevropských děl. Čili já se domnívám, že chceme-li lidi, aby se opravdu dívali na vysoce kvalitní evropská díla, opatření, v prominentnosti jsou eh, smysluplnější než stanovování kvot. Co tu ještě nezaznělo je otázka přístupnosti. My se domníváme, že to by nemělo být vyňato, ale naopak posíleno. A ráda bych vyjasnila, že ABMS není směrnice o autorském právu. Eh, to by mělo být součástí příslušné směrnice. Johnny Bozan. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Spousta peněz se věnuje do reklamy pro děti. U nás v Chorvatsku je to 1,5 milionu eh, ročně podle odhadu. Děti mají své kapesné, ale také současně ovlivňují, co kupují rodiče. Děti až do deseti let nerozlišují mezi reklamou a normálním televizním obsahem. A podvědomně takto jsou u nich vytvářeny zvyky a lojalita vůči určitým e, značkám. Měli bychom tedy mít příležitost lépe kontrolovat reklamu zaměřenou na děti. Zeměna mne znepokojuje otázka zdraví, protože ta vyplývá právě z agresivních reklam na eh, zaměřených děti. Eh, my chceme snížit eh, reklamu pro produkty, které mají vysoký obsah cukru, tuku nebo soli, a to na základě podkladů VHO. Děti mají větší procento obezity. A obezita ohrožuje jejich zdraví a také to eh, způsobuje velké náklady pro zdravotní systém v EU. My jsme toho názoru, že regulace a spoluregulace je nejlepším způsobem, protože dobrovolná opatření nepřinesla pozitivní výsledky. Jsem také pro snížení eh, reklam na alkohol a eh, chtěla bych striktnější reklamy na zdravotnické a farmaceutické produkty. Chtěli bychom využít této příležitosti k ochraně nezletilých a vytvářet zdravější společnost. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla bezprostředně navázat na to, co právě řekla kolegyně. Neboť je jasné, a nebudu říkat nic k těm jednotlivým pozměňovacím návrhům, je jasné, že občané dnes eh, se dívají na televizi jinak, lineárně, nelineárně, prostřednictvím eh, internetu a tak dále. Pokud tedy chceme mít pravidla, tak musí jít o to, aby tato pravidla platila pro všechny možnosti, pro všechny kanály stejným způsobem. Není to jednoduché, protože to, co říkala Kaja Kala, se eh, o liberálním stínovým, o liberálním stínovém zpravodaji z Dámska. To je pravda. V jedné zemi něco je eh, vnímáno jako štvavá řeč a v jiné je to dovoleno. To je pravda, ale chce, pokud chceme mít něco dobrého, tak to musí mít jednotné. To platí také pro dohled nad médií a pro veškeré další otázky. A proto bych byl velmi rád a velmi prosím o to, abychom až budeme si prohlížet ty pozměňovací návrhy, abychom měli skutečně level play feeling jako cíl pro veškeré možnosti spotřeby audiovizuálních mediálních služeb, aby to byl skutečně přístup rovný, rovné podmínky pro všechny. Pokud takto učiníme, tak to bude v pořádku. Pokud ne, tak se nám vlastně nepovede tou směrnicí zajistit vůbec nic. Děkuji, nyní Dita Charanzová. Děkuji vám, paní předsedkyně. Navážu na to, co říkal listinový, sprav, a Kaja. Nebudu to opakovat, chci jen zdůraznit tři věci. Tento návrh by neměl být využit jako zadní vrátka k zavedení eh, toho, co už bylo eh, odminuto ve směrnici o eh, elektronickém obchodu. A co se týče Ehm, těch návrhů ohledně zabránění nenávistných projevů, tak to způsobí jen to, že vzniknou jakoby soukromé webové stránky. Potřebujeme za druhé eh, požadavky na přístupnost, protože to dosavadní nestačí, je zapotřebí aby to bylo v evropském eh, právní, v evropské právní normě ze směrnice o přístupnosti na webu byly eh, vyloučeny veřejní vysílatelé, takže by měly být někde začleni. Nemůžeme jen říci, že více než 80 eh, milionů občanů prostě zůstane vyčleněno, eh, když má nějaké postižení. A mm, než vstoupíme do trialogu, musíme mít toto všechno vyjasněno. potřebujeme mít příležitost zkontrolovat eh, celý obsah předtím, než jej poskytneme eh, radě a já doufám, že eh, tuto žádost podpoříte paní předsedkyně a také pan zpravodaj, že to podpoří. Děkuji. A na závěr, myslím, že toto bude zapotřebí projednat s koordinátory protože eh, nevím, jakým způsobem náš výbor může něco ovlivnit, eh, to, jak to půjde do, do plenárního zasedání a eh, následně trialogu. Já jsem jenom chtěla říci, že děkuji všem za mm, příspěvky a sdělím to zpravodaji nebo tě zpravodajce. Chápu, že je tu celá řada různých názorů a pohledů na věc. A myslím, že dostaneme dobré dohody u celé řady prvků. Thank you. Now, the... Děkuji. Poslední bod na pořadu jednání je orgány nebo tedy politika hospodářské soutěže a Andreas Schwab, jeho výroční zpráva ohledně politiky hospodářské soutěže. Andreasi, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové. Již jednou jsme hovořili o stanovisku výboru pro vnitřní duch o výroční zprávě o Evropské o politice hospodářské soutěže Evropské unie. Děkuji mnohokrát sekretariátu, ale také kolegům, zejména stínovým zpravodajům za jejich podněty a za vše, co předložili. A již nyní chci říci, že příští týden rozešleme kompromisní pozměňovací návrhy, které si myslím budou velmi jednoduché. Je mým velkým zájmem, abychom skutečně nalezli co možná nejvyšší míru schody. A pak to tedy takto předložili příslušnému výboru. Nejdříve některé ty klíčové změny. Eh, digitální trh a elektronické obchodování jsou zdůrazněny jako důležité body i ze strany kolegů v pozměňovacích návrzích a proto tady máme celou řadu doplnění, rozšíření, eh, která budou možná právě na základě předložených pozměňovacích návrhů. Za prvé má tam mít požadavek v textu, že komise ale ještě letos postupy, které se týkají mobilního internetu a online vyhledávání, by měla konečně dokončit. Celá řada pozměňovacích návrhů předložila toto přání a my to tam do textu rádi zapracujeme dále. Také se požaduje, aby první výsledky sektorového šetření eh, o elektronickém obchodování od eh, generální ředitelství pro soutěž byly zapojeny do textu. Bohužel Litujeme toho, že výsledky tohoto sektorového šetření jasně ukazují, že velká část elektronického obchodování se odehrává na národní úrovni a že skutečný elektronický vnitřní trh bez národních překážek v tomto sektoru pou, do posud prostě neexistuje. Další důležitá věc z obchodu je eh, uplatňování směrnice o kartelových škodách. My už jsme to ještě někdy naznačovali, mnozí litují toho, že to implementování probíhá velmi obtížně, do konce roku by vlastně ta směrnice měla být řádně implementována ve všech 28 členských státech, ale dosud směrnice implementovala respektive dosud návrh legislativy předložila pouze polovina všech členských států, tedy pouze návrh legislativy a jsou tady i členské státy, které vůbec ještě nepředložily návrh implementační legislativy, takže těžko to dokončí do roku 2016. Takže se to celé bohužel prodlouží, což mě mrzí nejenom jako tehdejšího zpravodaje k té směrnici, ale také mnoho kolegů to takto vyjádřilo a ptá se tedy komise, jak s tím hodlá zacházet. Komise tady dnes je, takže by se k tomu mohla vyjádřit a mohla by nám poskytnout informace, co bychom mohli ještě dodat do naší zprávy z vlastní iniciativy, tak abychom eh, mohli ještě dále požadovat rychlejší implementaci. A pak tady jsou pozměňovací návrhy, které se týkají předpracování takzvaného nařízení o uvolňování či o, o tom, že některé skupiny nejsou zproštěny z těch povinností. Momentálně se to přepracovává a je třeba poukázat na to, že tady mám právní nejistotu v otázce, zda vlastně e, poskytování veřejných prostředků pro organizace, které zposkytování turismu je v souladu s evropskou e, legislativou o státních subvencích. Turistika, cestovní ruch je pro mnoho kolegů členských států důležité téma a proto by bylo vhodné, abychom dostali jasný právní základ, v této věci. I toto, tento požadavek bychom měli zapracovat do stanoviska. A pak je tady řada návrhů, které se týkají role telekomunikačního sektoru a to, jak se na něj bude hledět z hlediska hospodářské soutěže. I tady bychom zejména s ohledem na dokončení digitálního vnitřního trhu chtěli do textu něco zapracovat. Zejména jde o plošné poskytování širokopasmého přístupu na internet a pak je tady celá řada pozměňovacích návrhů, které jdou na rámec, což jsem již popsal. Já si myslím, že tyto hlavní klíčové eh, pozměňovací návrhy, jak jsem je nyní popsal, jsou nesporné a určitě je budeme moci převzít do kompromisu a tak celkově posílit náš příspěvek jako výbor Imko. Pak jsou ovšem návrhy, které se týkají jiných témat, například platformy, kontrola fúzí, daňový, daňová hospodářská, daňová konkurence a pak je tam komentář k zprávě výročního dvora, která se týká státních podpor a i k tomu já jako zpravodaj z EPP mohu říct, že bych to podpořil, ale neuděláme tam kompromisy, ale prostě budeme hlasovat o těch předložených pozměňovacích návrzích. Z mého pohledu je kritická tato věc a to je již na závěr. Já bych spíš nedoporučoval, abychom tady jmenovali jednotlivé podniky z jednotlivých sektorů. Pokud půjdeme touto cestou, no tak to nikdy neskončí. Proto navrhuji, že žádné podniky nebudeme jmenovat, pouze budeme jmenovat ten konkrétní sektor a ty problémy, které zjišťujeme s určitým chováním podniků v tom konkrétním sektoru. Tak to jsme postupovali i ve výboru Econ, když jsem byl eh, zpravodaj. To si myslím je vhodná cesta protože jinak přijde každý s nějakým dalším dalším podnikem, který je třeba zmínit a prostě to není možné. A dále 28.11. budeme hovořit o kompromisních návrzích a hlasovat eh, ve výboru se bude 29. listopadu, tak abychom to eh, odhlasované stanovisko mohli předložit včas na hlasování ve výboru EKON. Děkuji všem kolegům za spolupráci a zejména také děkuji nyní za vaši pozornost a velice se těším na to, co ještě řeknou, co zde nadnesou stínoví zpravodajové. Děkuji. So Krista Schaldemose. Krista Schaldemose. Děkuji. Děkuji. Já bych ráda nejdříve poděkovala panu zpravodaji, panu Švábovi a děkuji také kolegům za celou řadu velmi dobrých pozměňovacích návrhů. Ano, spravedlivá hospodářská soutěž je zásadní pro to, aby vnitřní trh mohl dobře fungovat. A většina pozměňovacích návrhů jdou v tomto duchu, eh, takže se velmi hodí k tomu dobrému východisku, který nám poskytl pan Šváb svým návrhem stanoviska. Myslím tedy, že nebude obtížné se shodnout na celé řadě dobrých kompromisů a tak získat i podporu pro pozměňovací návrhy. Návrhy, které jsem předložila já, eh, se týkají toho, že je třeba zohlednit i nové formy podnikání, jako například ekonomiku platform. I zde bylo předloženo celá řada pozměňovacích návrhů a komise by se měla soustředit na to, aby stávající politiku hospodářské soutěže nezajistila pouze pro velké podniky, ale také právě pro malé podniky. To je velmi důležité. Myslím si, že spotřebiteli eh, dlužíme lepší podmínky, než jaké panují dnes. To je vše, co jsem chtěla dnes říct Já těším se na dobrý společný výsledek. Děkuji. Richard Solík. Dankeschön. Die Děkuji. Malé a střední podniky a to, že je třeba podporovat, to se tady neustále opakuje jako nějaká mantra. Já jsem toho názoru, že jsme zvolili špatné metody této podpory, že se snažíme nějakým způsobem ty podniky podpořit, ale prostě špatným způsobem. Často tady hovoříme na výboru na in, o investičních balíčcích, o tom, jaké státní dotace poskytneme a tak dále, ale ve skutečnosti je tomu tak, že tato nadměrná regulace je právě tím největším problémem pro malé a střední podniky. A tato regulace, čím menší ten podnik je, tím obtížnější je pro něj se s tou regulací nějak vypořádat. Tím větší problémy mu způsobuje. A proto bych chtěl výslovně podpořit návrhy kolegyně z ALDE, a to je číslo 18, 22, 30, 63 a 67. Přesně těchto pět návrhů jde správným směrem a doufám, že i tento výbor se v budoucnu bude čím dál tím více pohybovat směrem k deregulaci a ke zmírňování státních zásahů. Děkuji. Je tady někdo eh, z liberálů? Kdy to? Děkuji, paní předsedkyně. Mm, já vítám stanovisko pana Švába s několika málo změnami. To bude dobrý návrh. E, máme důvod pro to, abychom měli hospodářskou politiku nezávislou na zbytku komise, je třeba zabránit interpolitickým zásahům do této oblasti. Některé pozměňovací návrhy e, právě se ubírají podle nás tímto směrem od Apple, Google, Uber a tak dále. Pozměňovací návrhy se zaciluje na případy, které jsou politické. E, úloha komise je být legislativním orgánem, ale nikoli bojovat proti jedné či druhé společnosti z důvodu, že nám politikům se nelíbí. Proto naše pozměňovací návrhy se snaží o posílení současné právní situace o nic víc. E, pozměňovací návrhy, které se snaží měnit právo, mohou být zajímavé, ale pro mnoho z nich moje skupina dá znamenko mínus na hlasovací lístek. Já se musím divit tomu, proč vůbec eh, potřebujeme tyto pozměňovací návrhy. Eh, komise eh, už šetřila v oblastech, které se znovu zmiňují v pozměňovacích návrzích. Já si myslím, že místo, abychom vyzývali po více politických zásazích, bychom měli poděkovat komisi za to, co dělá. Jinak chci poděkovat panu zpravodaji a těším se na další spolupráci. Děkuji. Denis. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také panu zpravodaji eh, za ochotu pracovat na kompromisech. Jednu věc, kterou můžeme říci, eh, že se odkazujeme skutečně na individuální společnosti a to snad není nutné. Ale to, myslím, můžeme snadno vyjmout. Druhý bod. Co se týče malých středně velkých podniků, naprosto souhlasím v tím, že toto nařízení je problém a zbytečnou zátěží. Dokonce EKR předložil nějaké písemné prohlášení k tomu. Když hovoříte s malými a středně velkými podniky, vidíme, že daně se jich týkají speciálně. A Čili nemělo by se pouze konstatovat, ať se dělá, co se dělá, je fajn, když budou mít svá pravidla, ale třeba uvědomit si, jakou zátěž eh, mají malé a středně velké podniky. Já očekávám, že se pan zpravodaj podívá také na pozměňovací návrhy, které k této oblasti předkládáme, zejména eh, co se týče revitalizace měst. Tady je jistě v obecném zájmu Eh, to dělat a mít tady nějaké daňové úlevy či opatření, která by zde byla vhodná. Děkuji vám. Je tady někdo za zelené, EFDD nebo ENF? Marine. Merci, madame la présidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane zpravodaj, vážení kolegové, Pozměňovací návrhy přiložené za NL vycházejí ze základních principů EU. Za prvé respektování principu subsidiarity, to je pozměňovací návrh 34. Potom e, omezení, která jsou legitimní v rámci ženských států. Komise takto e, se pokouší e, formátovat situaci v ženských státech s takzvaným geo, geozablokováním což eh, v podstatě eh, znamená, že se eh, produkt z určitého státu nebude vystavovat neferové konkurenci z jiných členských států. Pozměňovací návrh 44 znamená, že členské státy musí být schopny sami posoudit právní hodnotu činu na svém území. A potom musíme zvažovat situaci ekonomickou, kulturně, sociální v digitální oblasti, e, protože e, se jedná o extrémní e, liberalizaci pro konkurenci. Děkuji, paní předsedkyně této eh, zprávě eh, jsem eh, spolu podepsala několik pozměňovacích návrhů, například digitálního jednotného trhu podporují úpravu telefonu mimo, telefonátů mimo EU, které jsou častokrát dražší než v rámci EU. A po, protože pocházím z malého členského, nového členského státu, chápu, že um, Občané chtějí nakupovat online, ale eh, pak jsou zklamáni, protože eh, daný onlineový obchod dodává do jejich státu. A situace se mm, liší v jednotlivých členských státech. Spotřebitelé musí mít skutečnou možnost výběru na digitálním trhu. Občané novějších členských států mm, pocitují i další formy diskriminace Naštěstí se uvědomuje i náš eh, zpravodaj, eh, ale eh, členové, nebo tedy mm, jak poslanci, tak občané z starších členských států si toho nejsou tak vědomi. Například já se zabývám situací s určitými produkty a jejich cenou, jejich rozdílem v Chorvatsku a v Německu. Více než 85 stížností na, na produkty zakoupené v Chorvatsku je, že jsou horší kvality, než když jsou zakopeny v zahraničí. Dokážete si představit, že v některých členských státech 85 spotřebitelů si stěžuje na nějakou věc, A kdykoliv to řekneme Evropské komisi, tak komise prohlásí, že ten problém neexistuje. Myslím, že na čase toto konečně přines na evropský stůl. Maria Grafini. Mulțumesc, Vicky. Vreau să felicit raportorii. Este un raport... Uh, Děkuji, eh, Vicky. Je zapotřebí eh, poblahopřát eh, je to je opravdu velice důležitá zpráva. Jsem názoru, že politika zaměřená na hospodářskou soutěž musí být dobře provedena, tak, aby se umožnil kvalitní a trvalý eh, rozvoj v hospodářství. Je to jako jakási mantra. My podporujeme malé a střední podniky. Mohu říci, že malé střední podniky trpí protože antitrustová legislativa není správně aplikována, protože eh, hospodářská soutěž není rovná. Všechna ta ustanovení, která zde máme ve zprávě, jsou kdyby, kdyby byla a, a prováděna, tak by situace byla lepší. Měli bychom tedy lépe definovat například pozici nezletilých. Už se snažím tři roky eh, u nás abychom eh, zabránili dominantní pozici na trhu. A stále se na to nedaří. Potřebujeme větší transparentnost. A je zapotřebí, aby sankce jsou-li uvoleny, aby byly také aplikovány. A proto jsem v tom směru položila pozměňovací návrh. Pokud si přejeme, aby hospodářská soutěž byla skutečně eh, rovná, musíme se zaměřit i na přeshraniční obchod. A já sdílím názor chorvatské kolegyně, protože v Rumunsku máme úplně stejný problém. Je tu e, nerovná hospodářská soutěž a je to nespravné pro občany, protože stejný produkt, stejné známky, jeli proda, značky jeli prodán v Rumunsku, nemá stejné kvality, jako kdyby byl z jiného členského státu. A my prostě potřebujeme více usilovat o aplikaci legislativních eh, norem. Thank you. Um, Děkuji. To je nesmírně zajímavé eh, poslouchat tuto diskuzi. Já také um, uvažuji o, o hospodářské eh, soutěže i politice, protože ta je vlastně pojítkem vnitřního trhu. A Viděli jsme, jak narůstá protekcionismus. Ehm, viděli jsme to i za minulé eh, noci. A proto my eh, v naší ehm, politice hospodářské soutěže musíme také respektovat princip subsidiarity. A to bude obrovská výzva pro Evropu. Musíme zajistit, že společně budeme držet, když je to zapotřebí, že budeme nadále spolupracovat na tom, abychom měli rovné podmínky pro obchod a současně, abychom si udrželi subsidiaritu. A to je opravdu ta obrovská výzva, kterou já tedy chápu jako ponaučení z předešlé noci. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, a děkuji všem za poznámky. Vidím, že se můžeme již na mnohem shodnout, takže bych rád eh, se vrátil k několika konkrétním bodům. Už jsme to prodiskutovali posledně a mm, myslím, že můžeme najít řešení u celé pozměňovacích eh, návrhů tam, eh, kde žádám nějakou eh, globální, mm, nějaké globální řešení. A tam jsem otevřený. Co se týče malých a středních podniků, ano, to je náš evergreen. Víme, že 99 podniků jsou malé střední podniky, ale problém spočívá v tom, že když se podíváme na konkrétní legislativu, eh, tak se nám nepodaří najít eh, většinu pro odhlasování takovýchto legislativních návrhů. My víme, že Eh, potřebujeme takovou legislativu, že nemůžeme zascházet se všemi 99% podniků stejně v Evropské unii. A já bych byl opravdu první, kdo by si přál zlepšit naši hospodářskou politiku. Jsem rád, že ALDE podporuje moji linii, teď se nezmiňuji tedy o podnicích, ale eh, vidím, že jdou tímto směrem a nejsou tu eh, Mm, další pozměňovací návrhy v tomto směru, takže oni se musí dál tedy řídit touto cestou. Jsou tu další důležité aspekty, které zatím nevyřešily eh, problémy hospodářské soutěže a nejsou k tomu tedy snadná řešení, nicméně musíme Eh, se o to pokusit a dosáhnout eh, dalšího pokroku. Jsem ráda, že se paní Trostinsky zmiňovala o pozměňovací návrhu 34. První část je identická s tím, co jsem předložil i já sám. Evropská politika hospodářské soutěže, tam, kde je to druhá část pozměňovacího návrhu, je ze své podstaty jen aplikovatelná pro přeshraniční obchod, takže to nějak neohrožuje francouzskou subsidiaritu, protože ze samotné podstaty konkurenční politik nebo politiky hospodářské soutěže v EU eh, toto je jen pro přeshraniční obchod. A pak e, otázka diskriminace. Já mm, e, si to velice beru k srdci, ale bohužel si myslím, že politika hospodářské soutěže není to samé, co antidiskriminační politika. A proto bych se chtěl zmínit o, tom, e, o té geoblokáži jako o možném nástroji diskriminace a to bychom se mohli snažit trochu omezit a to, o čem hovořila Maria Grapina a, Grapiny a další, tak se to budeme snažit nějakým způsobem začlenit do textu. Děkuji všem za vaše poznámky a budeme o tom diskutovat znovu 28. listopadu a doufám, že se vám podaří najít dobrá řešení. Komise, prosím, poskytněte vaše poznámky písemně. Omlouvám se, už nemáme dál čas a také už jste měli příležitost eh, přednést dlouhé prezentace. Děkuji všem, děkuji kolegům, tlumočníkům.